Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seat? Dámy a pánové, mohla bych vás poprosit, abyste zaujali svá místa. zahájíme naše jednání a začneme schválením zápisu ze schůze. Jako ne, dne 17. září, takže můžeme tento zápis schválit, prosím. Všichni by ho měli mít k dispozici, tak vás prosím o schválení. Nikdo se nehlásí o slovo, nemá připomínky, žádné výhrady. Ano, děkuji. Tudíž v tuto chvíli můžeme přijmout také pořad našeho jednání. Takže máme schválený také zápis, to je také tedy dokument, který, jak jsem již říkala, máte k dispozici online. A jak jsem již zmiňovala, nebudeme tedy vše tisknout, proto byl k dispozici pouze v elektronické podobě, protože chceme být co nejekologičtější. Pokud by tedy nikdo opravdu neměl nic proti, tak v tuto chvíli bychom mohli prohlásit, i tento zápis za schválení, stejně jako pořad jednání. A e, dostáváme se k bodu 3, sdělení předsedkyně a začnu konferencí předsedů výborů. Tato konference se konala 7. října ve Štrasburku a tato konference se tedy konala také e, s komisaři a hovořilo se o programu na příští rok. Celý ten formát byl samozřejmě nový. Toto jednání se jednali i vícepředsedové a to v rámci jaksi toho nového plenárního formátu a e, celé to jednání vlastně se no, odehrávalo tak, že jsme se rozdělili do skupin a poté e, se konalo to plenární zasedání. Já jsem se účastnila klastru kterého se účastnilo 10 komisařů a 10 předsedů výboru a zabývali jsme se finančními otázky a rozpočtovými otázkami a předsedal eh, tomuto klastru právě předseda výboru pro rozpočet a byl tam také pan komisář eh, Katajnen. Šlo hlavně o střednědobý přeskum víceletého finančního rámce a hlavně jsme se zaměřovali právě na politiku soudržnosti. Komisařka Georgieva <clears throat> hovořila o nových sděleních, které zveřejní komise a minimálně tady. jedno to sdělení se bude týkat právě eh, finančních politik a efektivity zjednodušování, což je také otázka, o které eh, hovořil, či chtěl hovořit pan Sikierský za výbor Agri a jednalo se hlavně o otázky eh, zodpovědnosti a souladu. Pana, paní Greslen byla spolu s pravodajkou za Evropský parlament pro klastr A. Pan Katajnen ještě opět zmiňoval důležitost zjednodušení právě v souvislosti s evropskými fondy, tudíž byli jsme vyslyšení v souvislosti se zjednodušením a e, důležitými novými nástroji, které musí fungovat v rámci nového finančního rámce. Takže to je první věc, o které jsem vás chtěla informovat. Za druhé, neformální ministerské zasedání za lucemburského předsednictví a to je naplánované také na schůzi koordinátorů a my jsme si vyměnili názory s panem Žira a v tuto chvíli vám mohu říci, že neformální ministerské Eh, zasedání by se tady mělo konat. 13. Eh, října se hovořilo o politice soudržnosti, což eh, tady byly jaksi ministerské zasedání, kterého jsme se neúčastnili, protože jsme také nebyli pozváni. Další jednání se bude kona 31. října a poté také 27. října. Budou se projednávat eh, různé politiky, včetně tedy dopravy a dalších. A jak jsem již říkala, my budeme pozváni na tyto dvě neformální schůze a my tato pozvání přijmeme a budeme se těchto jednání účastnit. Za třetí, jde o naše jednání 13. října. Někteří z vás se tohoto zasedání v úterý účastnili. Já jsem byla spolupředsedkyní společně s panem Kajtaninem a šlo v podstatě o společné zasedání našich eh, výborů a šlo také samozřejmě o zasedání v rámci týdne evropských regionů. Hovořili jsme o základních principech společného partnerství, hovořili jsme také o operačních programech a hovořili jsme také o implementaci a zjednodušení politiky soudržnosti. Hovořili jsme o synergiích mezi různými nástroji politiky soudržnosti a také fondem EFSI a hovořili jsme také o návrhu společného sdělení dvou výborů, které se týkalo urbání agendy. A o tom samozřejmě budeme ještě dnes eh, hovořit a také vám představíme naše doporučení. A ještě nakonec, nakonec tedy mých eh, sdělení bych v tuto chvíli ráda dala slovo pana, panu Omeržemu, aby nám poreferoval o naší misi na Sicílii. Máte slovo, pane kolego. Madame la présidente, merci. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nebudu samozřejmě hovořit moc dlouze, pouze velice stručně bych informoval náš výbor o tom, jak to vypadalo, co jsme byli schopni udělat na Sicílii v rámci naší mise před několika týdny. Samozřejmě že tam byli zástupci různých politických skupin našeho výboru. Je to mise, kterou já osobně jsem měl to potěšení vést. A díky této misi jsme se dostali do Katánie a zároveň do Modeny. Takže úplně stručně. Kromě jednotlivých záležitostí, které byly samozřejmě na našem programu, jsme se snažili na Sicílii věnovat i té nejpalčivější otázce současnosti a tou je samozřejmě uprchlická krize. A byli jsme schopni přímo na místě vidět, do jaké míry místní orgány, sicilské orgány plní a vykonávají úsilí neuvěřitelného rozsahu, tak aby opravdu tyto uprchlíky přijímali na základě hodnot Evropské unie, ale zároveň v nesmírně obtížných podmínkách, ve kterých musí tyto uprchlíky přijímat. Hodně jsme se věnovali tomuto tématu, diskutovali jsme o tomto tématu a především jsme hovořili o různých možnostech, které by zde mohly existovat, pokud jde o kohezní záležitosti, které by mohly umožnit těmto regionům poskytnout pomoc těmto prvním regionům, které jsou opravdu první vystavené tomuto obrovskému tlaku migrantů. Měli jsme možnost setkat se se státním tajemníkem, který je zodpovědný za kohezní záležitosti, soudržnost v Itálii. Měli jsme videokonferenci s tímto ministerstvem. Na straně rady velice pozorně, pozorně sledují práci Evropské komise, která se věnuje této problematice a snažíme se připravit, implementovat takovou doložku, která by se věnovala migraci, doložku, která by měla právě pokrývat plnění těchto cílů a zároveň by měla těmto státům, které na sebe převzali tu největší zátěž, aby tam byly určitá pravidla pro někdy v pozici. Ovšem, o um, tomto se samozřejmě nyní diskutuje. Pokud jde o Sicílii samotnou. Naším cílem bylo na jedné straně podívat se na implementaci evropských fondů pro období 2014 až 2020. Především jsme hodnotili to předchozí období rovněž 2007-2013 a měli jsme možnost s místními orgány podívat se i na jejich pohled na další rozvoj. Dvě věci, které z toho vyplynuly. Nejprve je to charakteristika celého tohoto regionu, regionu, který patří k takovým těm, řekněme, nejméně rozvinutým v Evropě, ostrovní oblast, nesmírně komplikovaný rozvoj. Já osobně to tak alespoň vnímám pokud jde o implementaci těch nových cílů, jež byly stanoveny v rámci nového nařízení. Je tam ještě mnoho, mnoho práce, která nás čeká, důležité práce, aby tento region skutečně jaksi byl schopen dohnat celé to spoždění v oblasti vývoje. Máme zde různé, infra, různé investice, které nás čekají do infrastruktury místního regionu, je jsou samozřejmě nezbytné. Sici, je musí reagovat skutečně na obrovské množství různých problémů v této oblasti. Zároveň jsme samozřejmě měli možnost se podívat do různých oblastí domén, především na oblast řešení udržitelného rozvoje, do inovačního sektoru Měli jsme možnost se podívat osobně na možnost výzkumu, výzkumných pracovišť na univerzitách. Mnoho, mnoho věcí se tam opravdu děje v tomto regionu. Já si myslím, že jsou skutečně na dobré cestě a zároveň je tam mnoho iniciativ i na úrovni Evropské instituci, především Evropského parlamentu, tak aby Evropská unie připravila opravdu velice konsolidovanou doplňkovou strategii pro tyto regiony. Čili na závěr, jestli dovolíte, rád bych poděkoval všem našim spolupracovníkům, kteří nám pomohli zrealizovat tuto misi za těch nejlepších podmínek a zároveň bych rád poděkoval všem sicilským orgánům, které věnovali obrovskou pozornost naší delegaci a skutečně zajistili, aby vše všechno proběhlo perfektně. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A tímto se dostáváme ke konci bodu 3, sdělení předsedkyně a můžeme pokračovat s dalšími body pořadu jednání. Takže bod 4, dohody o partnerství v oblasti politiky soudržnosti. Dnes budeme mít tu příležitost vyslechnout si prezentaci o externí studii na téma přeskum přijatých dohod o partnerství, protože náš výbor chtěl či inicioval tuto studii, která se týká právě výsledku jednání o dohodách o partnerství a operačních programech. A my jsme chtěli tedy aby nějaký třetí subjekt vypracoval takovou studii. Tato studie poskytuje opravdu komplexní analýzu par- dohod o partnerství, která se týkají 28 členských států a také obsahuje prvky, které jsou velmi důležité a jsou to věci, které byly zdůrazněny v rámci jednání. Hovoří o důležitosti souladu těchto dohod eh, s dalšími právními Eh, pravidly a jde v podstatě o to v tuto chvíli také koment jakým způsobem jsou také eh, v souladu s eh, principy Horizont 2020. Je tady s námi paní Nylon, která nám odprezentuje tedy výsledky této studie a budeme tedy také hovořit o prezentaci stanoviska výboru regionu. Já bych vás poprosila, aby se nehovořila déle jak 10 minut, protože poté k nám promluví zpravodaj právě za výbor regionu a se nás tedy čeká čas na otázky a odpověď. Takže paní Nerun, máte slovo. Madam Chair, thank you very much um, and thank you for the opportunity. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji za příležitost představit vám naše studii. Jak víte, Evropský parlament hraje silnou roli při vyjednávání o partnerských dohodách, což jsou dohody mezi komisí a členskými státy o využívání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů, které také eh, mm, se mají postarat o eh, sladění použití těchto fondů se strategií Evropa 2020 a dalšími politickými cíly. Tato studie se tedy zabývá konkrétně těmito eh, aspekty. Eh, v této prezentaci se pokusím stručně nastínit eh, cíle a obsah této studie, tak abyste si mohli udělat představu o obsahu studie. Potom popíšu metodologii a hlavní aspekty, kterým se studie věnovala a potom poněkud podrobněji pojednám aspekty, které byly Mm, důležité při vyjednávacím procesu. Cíle byla, eh, byly, jak eh, paní eh, předsedkyně říkala, poskytnout komplexní a syntetickou analýzu. Je to v podstatě jediný přehled partnerských dohod, který v tuto chvíli existuje. A jeho cílem je zdůraznit eh, obsah toho dokumentu a eh, také eh, zajistit nebo zjistit, zda se dodržují příslušná právní ustanovení. Také jsme analyzovali příslušná politická rozhodnutí, která souvisejí s těmito programy v jednotlivých členských státech a také jsme se zamysleli nad tím, jak jsou stanoviska EP v jednotlivých tématech v tomto odražena. Pokud je o e, metody, tak samozřejmě dělali jsme e, analýzu e, dostup, veřejně dostupných materiálů, které nám byly v dispozici od, na začátku tohoto roku. Provedli jsme srovnávací analýzu těch 28 partnerských dohod a dalších dokumentů. Také jsme se zabývali eh, CSR, národními reformními programy a národními strategickými dokumenty a také pozičními dokumenty komise, které se týkaly těch partnerských dohod. Přišli jsme s komplexními schrnutími těch partnerských dohod v té krátké a dlouhé verzi v eh, příloze. Všechny ty dohody jsou v jazyce daných členských států, takže hlavní výzvou bylo tyhle eh, dokumenty eh, přeskoumat v různých jazycích hmm, prostřednictvím poměrně široké skupiny expertů a potom eh, spojit ty jednotlivé poznatky do syntetické a průřezové analýzy o jednotlivých aspektech dohod. A některé ty poznatky byly poměrně heterogenní. Takže pokud jde o ty klíčové aspekty, které rozhodně nejsou vyčerpávající, protože ty partnerské dohody se týkají více aspektů. Nicméně eh, tyhle eh, jsme podle dodavatele měli zkoumat. Bavili jsme se eh, tedy o celkovém tom prostoru operačních programů, a to, jak se zaměřují na témata, jak jsou sladěné se strategií Evropa 2020 na transparentnost procesu na no, to, jak členské státy do dohod o partnerství zahrnuly integrované přístupy. Dále jsme zkoumali synergie mezi používáním strukturálních a investičních fondů a, a na financování z jiných e, evropských programů, a například z makroregionálních a přímorských strategií. A také jsme e, zkoumali ex ante kondicionality a také konkrétní uh, ustanovení, které se, která se týká demokratických výzev a zabývali jsme se zjednodušováním a takzvanou e-soudržností. Pokud jde o, to, uh, o tu tematickou uh, soudržnost, uh, tak všechny členské státy uh, používaly e RDF, ESF e, e, a RFD. Všechny členské státy, kromě Lucemburska, používají i rybolovný fond nebo rybářský fond, pardon. Potom eh, většina členských států používala eh, více fondové operační programy. V osmi členských eh, státech se spojoval ERDDF s kohezním fondem. 20, kde se spojil, nebo 11 se spojoval ERDF s ESF a 7, kde se spojovaly všechny tři fondy. Osm států eh, zůstalo u jednoho, eh, tedy u operačních programů s jedním fondem, protože tedy zaujali poměrně sektorový přístup. A pokud víme, tak to eh, také souvisí se skepsí ohledně toho, jestli ten vícefondový přístup bude opravdu zjednodušením a nebude náhodou spíše další administrativní zátěží. Pokud jde o eh, ta nařízení, tak tam se eh, předpokládá eh, různá úroveň tematického soustředění. RF měl zaměřovat na první čtyři tematické cíle především z těch všech jedenácti. Takže RDF, těch prvních čtyři, tedy i ICT, SME a, a snižování CO2. ISF by se měl zaměřovat, ESF by se měl zaměřovat na osmičku, devítku, desítku a jedenáctku, to znamená zaměstnanost, eh, chudoba, celoživotní vzdělávání a administrativní schopn- kapacity. A také jsou tam zavedená pravidla o tom, že 20% toho financování by mělo jít na TO9, chudoba, a 5% na trvalé udržitelný eh, městský rozvoj. Takže v rámci tohoto asi členské státy vybrali eh, tematické Eh, tematické eh, cíle a 25 členských států zvolili všechny a jenom tři se zaměřili na některé. Vzhledem k tomu, eh, že mám málo času, tak jenom rychle tenhle graf. Tohle je celkové využití fondu podle tematických cílů. Jak vidíte, tak ty hlavní jsou 6, 7 a 3, to znamená ochrana životního prostředí, Hmm, investice a malé a střední podniky a doprava. Další téma, které jsme si vybrali pro eh, toto, eh, pro dobré, to, eh, pro tuto prezentaci jsou kondicionality ex ante. Členské státy je popsali do různé míry podrobností ve svých partnerských dohodách, hmm, jak ty obecné, tak ty ex ante byly plněny v těch eh, starých 15 eh, členských státech a čím novější členský stát, tím méně byly ty podmínky eh, splněny. A pokud jde o samotnou tematiku těchto kondicionalit, tak tam nejnižší konverze v těch statistických systémech a nejvyšší v ekologické legislativě. Tam jde o to, že statistické systémy byly eh, zaváděny eh, mm, nebo uváděny do souladu s EFCC, se statistickým systémem komise, eh, až během chodu programu. Takže čím později, tak tím více se toto bude plnit. Členské státy by měly do lhuty, do lhuty všechny členské státy by měly tyto ex ante podmínky splnit do lhuty. nebo očekávají, že je splním. Pokud je o úroveň eh, splnění eh, těch eh, podmínek ex ante, jsme to, tady jsme to vynesli. Tady vidíte zelené splněno, červené nesplněno a růžové nemáme informace. Takže tady vidíte, jak to kde vypadá. Tohle se samozřejmě mění nebo členské státy přijímají. A plní ty podmínky a něco už tady úplně není aktuální na tomto. Pokud je o e, zjednodušení, tak e, ta e-soudržnost to byl jeden z hlavních směrů zjednodušování. Členské státy začaly vyvíjet se IT systémy už v předchozím programovém období a dále je rozvíjejí tak, aby to odpovídalo eh, komisnímu systému SFC eh, v tomto eh, programovém období. ta partnerská dohoda někdy podrobně, někdy méně podrobně popisuje technické podrobnosti těchto systémů. A do e je tedy do e-soudržnosti. Eh, jsou eh, zadrženy eh, takové, zahrnuty takové věci, jako je podávání návrhů příjemci prostřednictvím elektronické výměny dat, webové stránky. A některé členské státy chtějí regionální systémy, někdy je to stále centralizovanější. Tak já vidím, že už mi došel čas, tak jenom velice rychle. Takže integrované přístupy CLLD a ITI Ty jsou popsané ve všech partnerských dohodách, ty CLLD e, jsou ve všech 28. Obě, obě může být mono i vícefondové. CLTI se používá k e, financování místních akčních skupin stejně jako v předchozích obdobích EFRD a zůstává to také v rámci EFRD, ale jsou to některé výjimky a integrované teritoriální iniciativy jsou popsány ve 20 členských eh, státech a týká se to eh, zejména městského eh, rozměru a financuje se to prostřednictvím RDF, když jsou tam některé výjimky. A tohle je můj závěrečný slide k partnerství a koordinaci, tak jak to popisují partnerské dohody. Tady máme tento horizontální princip, který řeší všechny členské eh, státy a tam v zásadě jde o to, eh, jaké zainteresované strany byly zahrnuty, jaká ministerstva koordinují co. Takže to je docela dobře popsáno v těch partnerských dohodách a to bylo vlastně základem naš, a ty byly základem naší studie. A také veřejná připomínková řízení k těm eh, partnerským dohodám jsou tam popsána v některých eh, to bylo více na úrovni PA, eh, v některé to bylo na úrovni eh, těch operačních programů v některých členských státech. Dobrá, myslím, že víceméně se mi podařilo skončit včas. Dobrá, děkuji. Myslím, že jste se opravdu neodchýlili příliš od toho limitu, který jsem vám dala. Dnešní pořad jednání je opravdu nabitý a já si vážím každé minuty a proto na tom takto trvám. A nyní bych vám eh, ráda, eh, ráda dal slovo panu Zagarovi, který tady zastupuje výbor regionu. Jenž také přijal eh, stanovisko k výsledku partnerských dohod a operačních programů. Pan Zager byl zpravodaj k této věci ve výboru regionu a teď mu s potěšením předávám slovo na 10 minut opět. Hvala za besedo, e, spoštovana gospa predsednica, spoštovani. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Dovolte, abych vám nejprve poděkoval, poděkoval za tuto příležitost prezentovat vám stanovisko, stanovisko našeho výboru ohledně partnerských toho dohod o partnerství v rámci kohezní politiky. Dovolte, abych na úvod řekl následující věc. Výbor Koter se snažil opravdu velice úzce spolupracovat s naším výborem. Hlavním cílem tohoto stanoviska bylo zhodnotit, zhodnotit tyto dohody o partnerství a zároveň i operační programy s ohledem především na příjemce na regionální a místní úrovni. Jinými slovy řečeno, to znamená z pohledu těch, kteří jsou přímo odpovědní na místě za implementaci těchto programů. Takže my jsme se zaměřili potom už na výsledky, výsledky přímo z terénu. Mnoho kolegů reagovalo na tyto naše snahy, byly to zástupci regionu, občanské společnosti, starostové, kteří s námi spolupracovali na přípravě našeho stanoviska. A zároveň jsme se snažili na internetu provést takový průzkum a více než 300 různých zástupců různých zúčastněných stran ze 27 států reagovalo na tento průzkum. Získali jsme odpovědi například i z institucí jiného charakteru, Intercity, a výsledky tohoto našeho průzkumu jsme zveřejnili na webových stránkách výboru regionu. Rád bych zúraznil ještě jednou to, že náš přístup byl přístupem z dola směrem nahoru, to znamená, že jsme se snažili vzít v potaz názory všech těch, kteří byli přímo zodpovědní na místě v terénu za implementaci jednotlivých programů. Rovněž bych rád řekl, že mám k dispozici několik eh, exemplářů těchto našich výsledků tohoto průzkumu. Budete-li mít zájem, tak samozřejmě vám mohu poskytnout. Klíčová role kohezních politik, to je první věc, kterou bych rád zúraznil s ohledem na sociální dopady, ekonomické dopady. My jsme dospěli k následujícím závěrům. Pokud jde o úroveň rozvoje jednotlivých regionů, tak ta se liší. Největší pokrok ovšem v této oblasti jsme dosáhli v posledním období právě díky politice soudržnosti a jednotlivým programům této politiky. Zároveň bych rád řekl to, že tyto rozdíly, které zde vidíme v rozvoji jednotlivých regionů, že se prohlubují tyto rozdíly a to v důsledku ekonomické i finanční krize která samozřejmě měla dopad na nás, na všechny. Z tohoto důvodu jsme věnovali zvláštní pozornost následujícím aspektům. Politika soudržnosti musí plnit základní potřeby rozvoje měst a obcí. Zároveň by měla podporovat strategii Evropské unie pro rok 2020. Pokud jde o reformy v této oblasti, oblasti politiky soudržnosti, Zaznamenali jsme v této oblasti rozsáhlý rozvoj, o tom jsme se ji zmínili. Já osobně bych rád zdůraznil zvláštní roli partnerství v této oblasti, v tomto rámci. V současné době jednají členské státy o konkrétním dokumentu společně s Evropskou komisí. Pokud jde o zásadu tohoto partnerství, tak to není nějaký samoučelný nástroj. Je to základní podmínka potřebná pro úspěch politiky soudržnosti. Především pokud jde o jednotlivé kompetence, které se rozvíjejí na třech úrovních. Na úrovni celé Evropské unie, národních států a místní úrovni. A ta místní úroveň je právě zodpovědná přímo za implementaci všech těchto programů, o tom jsem se před chvíličkou zmínil. To znamená, že je to takový multiúrovňový management princip subsidiarity, na který nesmíme zapomínat v tomto řízení, a rovněž skutečné potřeby, které se musí vzít v potaz, když se připravují projekty pro regionální a místní úroveň. Hodnotíme-li tato jednotlivá partnerství, můžeme říci následující věc. Tato partnerství skutečně vznikají ve všech členských státech. Vidíme zde ještě pořád určité rozdíly. Nyní se vracím k výsledkům našeho průzkumu, ovšem vidíme zde i regionální rozdíly v rámci jednotlivých regionů. Snažili jsme se do našich diskuzí zaangažovat jednotlivé partnery, ovšem bohužel někdy ta rozprava byla trošku taková umělá, ta skutečná partnerství, skutečné vztahy bohužel nebyly rozvinuty. 70% dotázaných, kteří byli zapojeni do všech těchto konzultačních procesů, v rámci veřejného konzultačního procesu no, nám řekli, že sice byli zapojeni do této <clears throat> etapy diskuzí a rozhovorů, tak při implementaci už bohužel tomu tak nebylo. A v neposlední řadě bych rád řekl to, že tyto dohody o partnerství by měly být spolu podepsány i regionálními a zároveň místními představiteli. Pokud by tomu tak bylo, tak potom ty vztahy v rámci dohod o partnerství si myslím, že by byly garantovány tímto způsobem pokud by tomu tak skutečně bylo. A další záležitost se týká finančních prostředků. Finanční prostředky jsou zásadní pro samotnou implementaci projektu. Nesmíme zapomínat na stávající ekonomickou krizi, na to, že místní orgány bohužel čelí nedostatku finančních prostředků. Tento systém finančních prostředků by proto měl být zlepšen, zkvalitněn, mělo by zde existovat víceúrovňové financování, přístup k finančním nástrojům, který se musí zlepšit. Zlepšení tohoto přístupu ke kvalitnějším finančním nástrojům jistě zároveň sebou přinese i kvalitnější implementaci. využití čerpání finančních prostředků se zvojnásobilo. To víme, ovšem musíme zároveň analyzovat to, jaký to bude mít dopad na regionální a místní úroveň. A to budeme schopni skutečně zhodnotit až později, kdy budeme opravdu schopni využívat kvalitnějším způsobem veškeré nástroje. Jsou zde různé investiční plány. Na jedné straně máme k dispozici evropské fondy, evropské finanční prostředky, na straně druhé jsou to aktivity Evropské investiční banky. Finanční prostředky těchto fondů by, měly, by neměly být automaticky přelévány k jiným účelům. Další věc, o které jsme často hovořili v poslední době, i v průběhu dní otevřených dveří, je zjednodušování. Zjednodušování. To je problematika, o které se hovoří již dlouho. Bohužel vidíme, že tyto postupy i přesto často nejenom, že nejsou zjednodušovány, ale stávají se ještě komplexnějšími, složitějšími, náročnějšími a to stěžuje samotnou implementaci. Systémy jsou nesmírně komplikované, využívání nových finančních mechanismů, které je složité. Z jedné strany se vidíme místní regionální orgány, již neznají úplně dokonalé veškeré postupy a na straně druhé vidíme, že tyto postupy jsou tak nesmírně složité, že je obtížné nějakým způsobem provádět. Co to znamená? Ty výsledky prostě potom nejsou ve finále tak pozitivní, jak bychom si všichni přáli. Transpozice na národní úroveň, na národní úrovni je občas skutečně excesivní a z tohoto ohledu očekáváme pokrok především na úrovni různých procedur, postupů i díky pracovní skupině na vysoké úrovni, která byla sestavena a zároveň doufáme v to, že politika soudržnosti přinese kýžené výsledky. Dovolte, abych se rovněž zmínil o možnosti zlepšení manažerských schopností řízení v této oblasti. Každá země se v tomto různí, proto bychom uvítali technickou pomoc, technickou asistenci, díky které bychom posílili schopnosti řízení těchto projektů a aktivit. A úplně na závěr ještě jedna věc. Ex ante kondicionality. Ex ante podmíněnost. spoždění v oblasti přípravy dokumentace. Pokud je o toto prodlení přípravy dokumentace, to má samozřejmě dopad na samotnou implementaci projektu. Nyní se nacházíme ve druhém roce nových finančních perspektiv a v některých zemích dokonce ani ještě nezahájili aktivity, nedošlo k žádné implementaci těchto programů, které už měly být zahájeny. To znamená, že regionální a místní úroveň očekává určitou přidanou hodnotu tomto ohledu. Ex ante kondicionality to je samozřejmě důležitý prvek, ovšem nemělo by to zároveň jaksi trestat místní a regionální úroveň při implementaci jednotlivých programů či projektů. A úplně, úplně na závěr poslední věta, pokud jde o politiku soudržnosti, naše stanovisko se rovněž věnuje této otázce a je to přeshraniční spolupráce, implementace nových nástrojů, které byly představeny. Podle našeho názoru je důležité zajistit to, aby kohezní politika, vlastně, protože politika soudržnosti je regionální politikou a chceme, aby zůstala regionální politikou, aby jsme zabránili nějakému přehnanému centralizačnímu přístupu a to na všech úrovních. Tyto tendence občas vidíme, takovou tu snahu o centralizaci, což podle našeho názoru může mít negativní dopad na využívání těchto fondů. Děkuji. Děkuji. Milí kolegové, v tuto chvíli tedy můžeme otevřít již naši společnou debatu. Zatím se držíme dobře našeho časového harmonogramu, tudíž bych také chtěla, abychom v tomto stejném duchu pokračovali, tudíž každý bude mít jednu minutu na svou otázku. Prosím, kdo chce, kdo chce slovo? Takže pan Polčák, Van der takže prosím, máte slovo. Van Miltenburg. Takže pan Van Miltenburg. <coughs> Děkuji, děkuji za skvěle odvedenou práci a za všechna vysvětlení. Děkujeme tedy také za vaší práci jako výbor regionu a také jako výzkumné středisko. Pár věcí k tomu mám. V jednom z těch závěrů vaší zprávy hovoříte o té administrativní zátěži, která asi stoupne a to z toho důvodu decentralizace v některých členských státech. Můžete nám říct, proč si tedy myslíte, že tato administrativní zátěž bude ještě větší a proč si myslíte, že ve střednědobém jaksi horizontu ta práce bude daleko větší, i když tady nemáme v podstatě jak si pro každou zemi, pro každý region zvláštní operační program. Mohl byste nám říct také něco o té kvalitě, o rozdílech v kvalitě různých dohod o partnerství, protože vy jste to určitě také eh, studovali z hlediska kvantitativního, takže řekněte nám o tom něco, prosím. Můžeme stále ještě hovořit o nějakém jaksi eh, dobrém eh, soustředění na konkrétní cíle nebo jaké by byly vaše, jaká by byla vaše doporučení v souvislosti s tímto do budoucnosti. Děkuji. Pan Polčák, prosím, máte slovo. Děkuji za udělení slova. <clears throat> Já bych navázal na uh, zástupce výboru regionů, který zde, myslím, že poměrně zásadně zdůraznil eh, i stanovisko výboru regionu. Já jsem si všiml, že uh, výbor regionů uh, Eh, konstatoval, že více než 70 eh, respondentů v rámci jeho výzkumu v členských zemích EU má pocit, že v přípravné fázi dohod o partnerství eh, a operačních programů byly potřeby místních a regionálních orgánů zohledněny pouze částečně nebo vůbec Eh, to je podle mého názoru velmi závažný problém, protože eh, jaksi není možné přehlížet stanoviska eh, místních a regionálních autorit. Ehm, je to o to jaksi zarážející, když si uvědomíme, že vlastně to partnerství nemělo formu plného partnerství v souladu s Evropským kodexem chování pro partnerskou spolupráci, který je právním předpisem mm, evropského práva. Bych se chtěl zeptat, zda to tedy znamená, že v této oblasti dochází k porušování evropského práva při mm, e, respektování těch pravidel e, partnerství. A zdali je teda zásada partnerství v některých státech skutečně naplňována spíše formálně. E, rád bych znal názory i mých kolegů, ale samozřejmě autorů u té studie, i případně doplnění vyjádření ze strany zástupce výboru regionu. Děkuji.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 Děkuji, děkuji paní předsedkyni, děkuji také já za prezentaci této studie i také děkuji za představení tedy stanoviska výboru regionu, které je dosti kritická. Tak já chci směřovat podobným směrem, protože i já si uvědomuji, že tato studie zdůrazňuje hlavně kvantitativní aspekty a málo zachází do té kvalitativní dimenze. Málo zachází tedy do detailů a podrobností, tudíž se chci dotknout dvě věcí, dvou věcí ty ex ante kondicionality podmíněnosti. Mohli byste nám tedy říci, proč tady nedochází ke splňování eh, těchto kritérií kondicionality? To by mě opravdu zajímalo. Eh, já bych byla velmi ráda, kdybyste nám to tedy nějakým způsobem eh, osvětlil. A poté ještě pod mým směrem, co se týče tedy implementace či transpozice toho principu partnerství, protože tady to vypadá jaksi velmi pozitivně, jak si z té zprávy to tak vyplývá, nicméně samozřejmě víme, jak je to ve skutečnosti, i tedy jaká je ta situace v rámci občanské společnosti a tak dále. Teď nevím, jak to říci, jak si korektně, ale vidíme, že ta implementace eh, vypadá prostě trošičku jinak v různých eh, členských eh, státech, zatímco vy tady ve své zprávě se k tomu stavíte opravdu velmi, velmi kladně. Ale já bych to ze své zkušenosti nemohla potvrdit, tudíž bych byla ráda, kdyby se se k tomu trošičku vyjádřil. Děkuji. Děkuji, paní Bresa, prosím, máte slovo. Máte jednu minutu. Já jsem se chtěla zeptat na ty tematické bloky a na tu tematickou soustředěnost na úrovni regionu, protože si myslím, že je tady zcela zřejmé, že když se podíváme na tu situaci ve velkých státech, kde ty fondy byly v podstatě tak, tak řekněme regionalizovány, eh, tak tady by to vlastně znamenalo, že všechny regiony využili nebo se dotkli všech témat nebo ne, nebo tady vycházíte z nějaké totální, jaksi celkové sumy v rámci jednoho státu a, a nebo všechny regiony se zaměřily na všechna témata, protože tady samozřejmě ty výsledky budou e, různé, protože samozřejmě u, u velkého státu nemůžeme hovořit o takové e, koncentrace, ale ne všechny státy jsou tak velké. Já chci vědět, zdali všechny regiony nebo zdali u všech států byla dodržena ta tematická koncentrace. Děkuji a ještě poslední otázka paní Demat. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já mám několik stručných otázek. Já bych ráda věděla, zdali ve chvíli, kdy se díváme tedy na tyto asociační dohody, no tak buďme k sobě upřímní. Ne vždycky je to zcela upřímné, nechci být příliš ostrá, ale tyto asociační dohody eh, nejsou vždy implementovány dokonalým eh, způsobem i v souvislosti s různými operačními problémy. Nicméně já se chci zeptat, já samozřejmě znám více jaksi regiony, které jsou mi bližší, ale ptám se, zdali by zdali by nebylo lepší, kdyby ty pokyny nebyly ještě ne, nebyly přepracovány a e, kdyby prostě nebyly trošičku flexibilnější či obšírnější. Já si myslím, že by to bylo dobré. Myslím si, že i třeba méně rozvinuté regiony by se měly soustředit pouze na menší počet e, témat, aby to vůbec zvládli. A co se týče technické podpory, tak já bych ráda věděla, co vlastně výbor regionů konkrétně doporučuje, protože samozřejmě víme, že máme operační programy, které fungují na různých úrovních a víme, že na národní úrovni velmi často jde o jaksi administrativní pomoc a podporu eh, která je poskytována v rámci těchto operačních programů. Nicméně je jasné, že v těch méně rozvinutých regionech je vidět, že tyto operační programy příliš své cíle nesplnily. Děkuji. Paní Nejlem, prosím, jste připravená, jste připravená odpovědět. Máte na to 3-4 minuty. Děkuji. Yes, I will be. Já si myslím, že to zvládlo. Co se týče té administrativní zátěže, tak já si myslím, že to, o co nám tady jde, a já bych tady ráda ještě zdůraznila, že my tady děláme opravdu studii na základě těch dohod partnerství jako dokumentů, jako to, to těch psaných dokumentů. My jsme neměli jaksi tu schopnost či kapacity eh, to studovat opravdu in situ, na místě a neměli jsme možnost studovat implementaci ve skutečnosti, v reálu. Co se týče té první otázky, co se tedy týče té administrativní zátěže, tak tady vyvstávají, vyvstává mnoho dalších aspektů. Tady hovoříme o redukci počtu OP a nebo eh, Rakousko. Tady uvádíme také jako příklad. Tady máme eh, místo místo devíti regionálních programů jeden program, ale samozřejmě je třeba zajistit také, aby všechny eh, země, federální země nějakým způsobem spolupracovaly. A přesně o to nám jde. Tudíž je tady jedno jaksi centralizované místo, je tady jedna centrální vláda a proto tady ta administrativní koordinace je náročnější, protože musí samozřejmě zajistit koordinaci mezi všemi spolkovými zeměmi. A co se týče těch jaksi více, eh, více fondů a těch programů, které v podstatě jak se získávají prostředky z více eh, fondů, tak samozřejmě taky musí zajistit lepší koordinaci, což samozřejmě znamená, že se musí setkávat eh, s zúčastněnými partnery z různých tady fondů. To znamená, že to je nový způsob práce. Co se týče kvality dohod o partnerství, já bych se tady vůbec ani neodvažovala to nějakým způsobem nastěňovat tu odpověď, protože my jsme v té naší studii v podstatě pouze zdůrazňovali to, co je obsahem těchto dohod eh, o partnerství. My jsme Eh, opravdu využili také know-how velkého množství odborníků a Tady nešlo o hodnocení dohod o partnerství, tudíž my jsme nehodnotili, my jsme se opravdu dívali na samotný obsah a můžeme říci pouze, že v některých dohodách o partnerství ne úplně všechny věci byly dobře jaksi popsané, dobře rozvinuté, například co se týče eh, soudržnosti a tak dále. Já to nechci kritizovat, ale eh, v podstatě ne ve všech dohodách ty věci eh, byly obsahově rozpracovány tak, jak by měly. Co se týče těch tematických cílů, já zcela souhlasím tím dalším kolegou, který hovořil samozřejmě o těch různých úrovních. Samozřejmě na úrovni jednoho státu můžete eh, jak si pokrýt všechny tematické bloky, ale samozřejmě dochází k různým koncentracím v různých regionech. Hlavně samozřejmě eh, ve státech, kde ten počet eh, operačních programů je daleko větší takže tam dochází k různým koncentracím na regionální úrovni, ale dokonce i státy s malým počtem OP, anebo mm, pouze s jedním OP eh, na fond, tak eh, vidíme, že tady opravdu dochází velmi často k pokrytí velkého počtu jak si těch tematických eh, bloků. Co se týče toho nesouladu či nesplnění té ex ante kondicionality, tak opět nešlo jaksi o, o náš cíl. My jsme nechtěli hodnotit, do jaké míry bylo co splněno. My jsme chtěli vědět, zda je to tedy obsahem tohoto, té dohody a e, generální ředitelství REGI takovéto hodnocení provádí, to znamená, to je daleko podrobnější a tam možná najdete odpovědi na své otázky. Například máme tady příklad toho, kde tedy k toho eh, kde to plnění je daleko, jak se je nejmenší a jde tady hlavně o říční eh, přepravu, dopravu. To jednoduše tady mm, ta opatření eh, nebyla dostatečná, eh, například eh, na poli jaksi stanovování cen této říční dopravy nebo na poli jaksi právě hospodářské, tedy pardon, řízení odpadového hospodářství a tak dále. Například co se týče té obecné ex ante kondicionality, která se týká IT systému, tady jsme očekávali, že ta pravidla budou splňována, ale zjistili jsme, že nejsou splňována. Například některá, některé členské státy byly teprve ve fázi jaksi, stan, jaksi uvádění dochodu těchto eh, systémů. To znamená, že tam ještě nefungují. A co se týče toho principu partnerství, tak opět opakuji to, co jsme tady vám odprezentovali, je to, co je obsahem. Dohody nezabývali jsme se implementací. Já jsem se účastnila pouze jaksi té dohody, nebo jsem se zabývala pouze tou dohodou eh, partnerství, která se týkala Rakouska, takže jsem se dívala na tu lokální, na tu místní a regionální úroveň a dívala jsem se samozřejmě na spektrum těch eh, místních partnerů, včetně tedy eh, neziskových nevládních organizací a tady byly zástupci opravdu různých organizací, třeba organizací zastupujících eh, osoby s postižením a tak dále. A to všechno tady bylo obsahem té dohody, ale nešli, my jsme neskoumali jaksi eh, implementaci. Dále. Paní předsedající, já si myslím, že jste skutečně pokryla veškeré dotazy. Ještě paní Demato položila otázku na pana Zegera. Prosím, chtěl byste na to reagovat? Velice stručně. Ano, děkuji, děkuji za slovo. Myslím, že tam zazněly dva dotazy. První dotaz se týká vlastně samotného toho hodnocení, hodnocení těch vztahů, partnerských vztahů. Toto hodnocení je založené na skutečných faktech, skutečných údajích, které jsme získali díky tomu průzkumu na internetu. Zde bych rád zdůraznil, a my jsme si vědomí, situace v jednotlivých zemích, ta se různí a dokonce i v rámci jednotlivých zemí, mezi zeměmi a i potom v rámci každé země. Záleží tam samozřejmě i na respektování principu subsidiarity, jiných principů, které musí být respektovány. A právě proto komise navrhla, aby došlo k detailnímu prostudování veškerých těchto mechanismů, aby došlo k identifikování osvědčených praktických postupů a zároveň by mělo dojít k přípravě takových dokumentů o regionálním partnerství, které by obsahovaly a které by do toho zapojili zástupce místních, regionálních úrovní už do té přípravné fáze dohod o partnerství. To je velice důležité, tak aby jsme skutečně zajistili víceúrovňovou implementaci, aby jsme skutečně tu víceúrovňovou spolupráci mohli zajistit. Samozřejmě, že i v oblasti kvality jsou tam určité rozdíly a právě tam jsem se zmiňovala o té technické asistenci, technické podpoře, která je využívána často pro základní úkoly, pouze základní aktivity. Více problémů v této oblasti předpokládáme v takzvaných nových členských státech. Ta technická asistence by měla být zaměřena spíše na tu přípravnou fázi, na přípravu jednotlivých dokumentů, přípravu jednotlivých projektů, plánů, to by nám umožnilo dosáhnout kvalitnějších výsledků. Jistě jsou zde k dispozici jiné mechanismy, výměna osvědčené praxe a jiné metody. Děkujeme, říká paní předsedající, tím končím tuto diskuzi k prvnímu tématu a my budeme jistě pozorně sledovat tuto problematiku. Zmínili jste se o různých jiných analýzách, jež budou prezentovány v našem výboru Regi. Ještě jednou děkujeme našim hostům za účast, říká paní předsedkyně. A nyní pokračujeme v našem dnešním pořadu jednání. Dalším bodem je vlastně první výměna názorů k iniciativě. Je to vlastně zpráva z vlastní iniciativy která se týká nových nástrojů územního rozvoje v politice soudržnosti v období 2014-2020. Jde o integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj. Naší zpravodajkou je paní Tomašič. Víte, že v roce 2014 až 2020 v tomto programovém období jsme zavedli dva nové nástroje ve snaze dosáhnout sílu v oblasti teritoriální koheze. Byly, bylo to právě, byly to právě tyto dva nástroje, ITI a CLLD. Zpráva vlastní iniciativy se snaží hodnotit první výsledky ve využívání těchto dvou nástrojů a reagovat rovněž na překážky při implementaci těchto dvou nástrojů. Paní Tomášič nám nastíní takové první pohledy na tuto problematiku. Zprávu bych chtěla předložit 3.11. v našem výboru návrh této zprávy a měli bychom poté hlasovat o této zprávě v únoru příštího roku. Dovolte, abych vám připomněla to, že máme pouze 35 minut na celou diskuzi k tomuto tématu a proto rovno dávám slovo paní zpravodajce. Prosím, poté bude následovat diskuze v našem výboru. Děkuji, děkuji za slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Dámy a pánové, zástupci komise. V období Mezi lety 2014 a 2020 se Evropská unie zaměří hlavně na územní soudržnost. Co se týče finančních výhledů, tak finanční výhledy jsou součástí rámce, který hodně zohledňuje právě strukturální fondy a také investiční fondy, které vychází z důležitých nástrojů, jako je CLLD a ITI. To znamená, že jde o nástroje, které velmi dobrým způsobem integrují právě regionální nástroje. A myslím si, že integrace těchto fondů také podpoří regionální a místní rozvoj, který se bude řídit některými zásadními prioritami. Kromě toho jsou také stanovovány zcela jasné konkrétní cíle, ale abychom jich dosáhli, tak potřebujeme dobrou koordinaci a musíme také zajistit, že budou dodržovány normy, které jsou součástí tohoto nového rámce. Tato zpráva z vlastní iniciativy v podstatě si stanovila za cíl zhodnotit ty první zkušenosti a také schromáždit osvědčené postupy, eh, kterých v tuto chvíli již je dosahováno v rámci tohoto procesu. Tudíž jde tady samozřejmě o politiku regionálního rozvoje a její cíle, které byly stanoveny pro, rok, pro let, léta 2014-2020. Součástí této zprávy bude také identifikace rizik a problémů, se kterými jsme se doposavat setkávali. Hodně se budeme soustředit na základní výzvy, sociální výzvy, ekonomické výzvy a proto také potřebujeme integrovaný teritoriální Eh, zaměření. Potřebujeme ale také mm, více dimenzionální zaměření a pohled na tuto věc, která bude zohledňovat specifika různých území. To znamená, že je třeba se podívat také na ta omezení, kterým v tuto chvíli čelíme, ať už jsou administrativního charakteru či jiného. Potřebujeme tady zcela jasný závazek, který bude vycházet z různých úrovní zprávy, zprávy a řízení. Co se týče eh, článku 7, tak ten hovoří o 5% prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj které by měly být použity pro regionální rozvoj a městský udržitelný rozvoj. To znamená, že tady hovoříme právě o té dimenzi ITY. Kromě toho, ITY nám pomáhá nebo nám dává tu příležitost využít různé operační programy. Operační programy, které zohlední specifické vlastnosti konkrétních e, regionů. CLSD e byly právě schváleny pro různé asociační dohody, což je zcela zásadní pro regionální rozvoj. Velmi často veřejná zpráva se úplně nedrží cílů tohoto regionálního rozvoje. A velmi často vidíme, že centrální řízení a regionální řízení nejdou vždy ruku v ruce. A proto potřebujeme také strategii, která udělá všechno pro to, aby tyto partneři, aby tyto dvě strany se nějakým způsobem eh, lépe dohodli, aby byly využity ty příležitosti, které se v tuto chvíli nabízí pro regionální a místní rozvoj. Je třeba také zhostit se zodpovědnosti, zodpovědnosti za dosahování těchto cílů a proto potřebujeme strategie, které budou dlouhodobé a konsolidované. A proto potřebujeme podporu na všech úrovních, na úrovni evropské, národní, regionální i místní. Potřebujeme čas, ale i dostatečné prostředky na to, aby CELD a také regionální politiky mohly dosahovat svých stanovených cílů. Potřebujeme na to samozřejmě také dostatek kapacit a také kompetence eh, různých partnerů na různých eh, úrovních. Ale dokonce i ti nejzkušenější velmi často potřebují minimálně 6 až 12 měsíců na to, aby mohli eh, pracovat či uvést v život většinu z těchto programů. Samozřejmě, že ta specifika různých regionů jsou velmi eh, komplexní. Nicméně v tuto chvíli ty prostředky již existují, máme spoustu příležitostí, které se nabízejí a proto ta podpora této nové směrnici v první její fázi by mohla opravdu zcela zásadně ovlivnit úspěch této směrnice. A i přes rozdíly mezi členskými státy, tak většina z strategií musí samozřejmě zohledňovat ty změny v různých regionech a musí zohledňovat různé aspekty, například kompetence a kapacity místní zprávy, nezaměstnanost, eh, příjmy domácností, eh, zdroje soukromých eh, financí, veřej, náklady na veřejnou zprávu, klimatické změny a tak dále. To znamená, ve chvíli, kdy hovoříme o posilování kapacit, tak to, k tomu můžeme přistupovat různým způsobem. Můžeme podporovat informovanost, eh, můžeme také podporovat konkrétní lidi a asociace, organizace, můžeme poskytovat poradenské služby při rozvíjení různých eh, projektů, můžeme podpořit eh, či pod, podpořit školící programy. Potřebujeme ale také follow-up a potřebujeme dobrý monitoring a kontrolu již prováděných činností. To je to, ale to není pouze jaksi nějaký formální předpoklad. To je něco, co opravdu musí být eh, prováděno a to takovým způsobem, aby to také navyšovalo efektivitu práce všech zúčastněných stran. Potřebujeme tedy dohledové a hodnotící procesy, které budou v rámci této strategie fungovat, tak abychom viděli, co funguje a co nefunguje. A také musíme přizpůsobit tyto strategie neustále se měnícímu kontextu. To znamená, potřebujeme tady zcela jasně měřitelné cíle, které budou také napojeny na fungující hodnotící mechanismy, které umožní to, že regionální partneři budou moci rozvíjet své činnosti, které se budou ale zároveň přizpůsobovat měnícímu se kontextu. Ten proces výběru projektu musí být zcela transparentní a nesmí nikoho diskriminovat. Musíme zajistit, že ten rozhodovací proces umožní přijímání právě takovýchto transparentních rozhodnutí. Musíme udělat všechno proto, aby všechny ty části tohoto rozhodovacího řetězce byly zcela transparentní a jasné. Musíme zajistit, že zodpovědné subjekty budou zodpovědné za své aktivity. Jednoduše potřebujeme arbitrážní systémy, které budou objektivní a také potřebujeme eh, prostředky, které zajistí jaksi smířlivé řešení konfliktů. To znamená, potřebujeme tady fungující arbitráž mezi různými úrovněmi na kterých se jaksi celý tento proces týká. Dále, co se týče tohoto využívání různých fondů, hlavně tady v rámci ITI a CESD. Proto potřebujeme jasné fungující nástroje, které budou využitelné v praxi. A proto jsem velmi ráda, že vznikla pracovní skupina na vysoké úrovni, která se zabývá právě otázkami zjednodušování. Protože v rámci tohoto procesu zjednodušování potřebujeme společný základ a potřebujeme také vědět, které problémy jsou nám všem společné, protože doporučení v jednom státě můžou způsobovat problémy v jiných státech ve chvíli, kdyby tedy nebyly dodržovány. To znamená, tady je třeba se podívat na to, jakým způsobem bude probíhat to hodnocení IT a CLD a jakým způsobem bude tato pracovní skupina na vysoké úrovni pracovat. Proto bych v tuto chvíli také rád poděkovala všem stínovým zpravodajům a všem, kteří se účastnili tohoto procesu. Toto je první moje zpráva a určitě jsem se, se z ní také mnoho ponaučila. Chceme, říká paní předsedající. A nyní, milí kolegové, kolegyně, pan Buda, pan Buda by chtěl vystoupit, prosím, máte slovo, pane Budo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, a dovolte, abych poděkoval zpravodajce za prezentaci, za velice užitečnou schůzku, která proběhla ve Štrasburku. Já jsem nesmírně rád, že Evropská komise se odhodlala připravit takový mechanismus, který umožní tento místní regionální rozvoj. V tomto ohledu myslím si, že bychom nesměli zapomínat ovšem, ale na jednu důležitou záležitost a to je vysoká nezaměstnanost v Evropské unii. A zároveň nesmíme zapomínat na to, že veškeré mechanismy, které máme k dispozici v této oblasti, veškeré mechanismy, které nám umožňují podporovat místní komunity, místní rozvoj, by měly být zjednodušeny s ohledem na procedury, postupy. To je rovněž důležitá problematika na různých úrovních, místní správě, centrální správě nám dotázání neustále si stěžovali na právě přehnanou administrativní zátěž. A právě proto bychom měli zajistit, aby tento mechanismus byl flexibilní, pružný, aby ho mohly jednotlivé zúčastněné strany jednoduše využívat. Je zásadní, aby místní úroveň byla informována, jakmile dojde k těmto projektům, které by měly být implementovány na místní regionální úrovni. Často hovořím o tom, co to vlastně samotná subsidiarita znamená, co znamená tento princip. Co to znamená? No znamená to, to aby ta rozhodnutí byla přijímána na místní úrovni, protože právě tam existuje taková nejkonkrétnější informovanost o tom, jaké jsou konkrétní problémy, jakým způsobem eh, je řešit a prostřednictvím této zprávy bychom mohli právě přijít s takovými nápady, jak řešit tuto problematiku. Musíme zajistit, aby investice přinesly kvalitní výsledky, aby ta návratnost byla opravdu dobrá u nás v Rumunsku například často na místní úrovni vůbec ty benefity nevidíme. Ty benefity vidíme pouze potom ten dopad na centrální úrovni a právě proto potřebujeme mechanismus, který by nám umožnil tímto způsobem vytvářet pracovní příležitosti <clears throat> na místní, na regionální úrovni a zároveň pomoci místním orgánům opětovně investovat právě tuto návratnost investic v různých projektů na místní úrovni. S paní zpravodajkou o tom příští týden ještě budeme možnost diskutovat a doufám, že se nám opravdu povede vytvořit kvalitní mechanismus pro eh, eh, tento místní rozvoj. Děkujeme, paní Rodriguez. Dobrý den, prezident. prezident. Eh, za slovo, paní předsedající. Já bych rovněž ráda poděkala, poděkovala zpravodajce za odvedenou práci, za společnou schůzku, která proběhla. Já doufám, že i dnešní rozpráva napomůže k tomu, aby jsme v této oblasti měli takovou tu soudržnou diskuzi ohledně důležitosti celé politiky soudržnosti, protože naším cílem našeho výboru je zajistit, aby tyto nástroje, kohezní nástroje, byly aplikovány řádným způsobem, kvalitním způsobem. Máme si to dva nové nástroje, dva nové nástroje, které napomáhají implementaci politiky v této oblasti. Jsou to nástroje ITI a CLLD a jestli dovolíte pouze několik pohledů, několik myšlenek z mé uh, strany. Implementace obou těchto nástrojů je součástí strategie 2020. Evropský parlament, jakož je náš výbor, naším úkolem je podporovat veškeré nástroje, které pomáhají udržitelnosti urbání dimenze, jakožto součásti politiky soudržnosti a zároveň místnímu rozvoji. Místní rozvoj, podle mého názoru, by měl samozřejmě sledovat teritoriální cíle pro jednotlivé komunity, které jsou součástí národních strategií. Toto je věc, která je velice důležitá. Pro mě například pro zástupce periferního regionu je zásadní, aby se byla spolupráce na všech úrovních, místní, regionální, národní úrovni, mezi všemi hráči, na místní úrovni, na té mikroúrovni, právě místní orgány jsou nejlépe informováni o potřebách místních komunit, možná nemají úplně dokonalé prostředky s ohledem na technickou podporu a se by je měla podporovat ta centrální úroveň. Na nedávné schůzce jsme hovořili o důležitosti zaměřit část rozpočtu na technickou asistenci. Tam bychom měli zdvojnásobit stávající struktury, jež máme k dispozici pro technickou pomoc. Chceme-li být účinní v tomto ohledu, musíme tu, musíme vytvořit určité služby, které umožní technickou podporu a které by zároveň zjednodušily dialog, diskuze mezi jednotlivými institucemi na místní úrovni, ty, které mají know-how, ty, které musí být zapojeny do sdílení těchto poznatků, dovedností, know-how, tak, aby to bylo ke prospěchu celé Evropské unie, všech našich občanů. Zmínili jsme se rovněž o pružnosti, o potřebě flexibility, na naší schůzce, to je zásadní, musíme to implementovat do právního rámce, tak aby všichni hráči v oblasti designu, implementace, monitoringu, podpory projektu, aby všichni byli propojeni. Toto jsou projekty, jež pokrývají konkrétní kontexty, konkrétní oblasti, konkrétní situace, Ovšem celkové úsilí musí být koordinováno, tak aby došlo k plnění veškerých potřebný kritérií. Musíme se samozřejmě poprat s jednotlivými potížemi, překážkami a tato síť, toto propojení by mohlo být, by mohlo být nápomocno. To znamená, že i místní úroveň bude zapojena do regionálních národních plánů a naopak. A ještě k těm poznámkám, které, eh, se, které zde již zazněly. Jedna věc je jasná. Hlavní překážkou je kvalitní pochopení celého tohoto nástroje, porozumění tohoto nástroje na místní úrovni. Zde jsem trošku skeptická, především s ohledem na nějaké vytváření nějakých dalších eh, orgánu pro řešení sporů. Nemyslím si, že by to napomohlo celé situaci. Naopak, vhodné fórum, vhodná fóra v této oblasti že existují pro řešení nějakých problémů, sporů, nedostatků. A zároveň je důležité rozhodnout, kdo dělá co, kdo je zodpovědný za co v rámci celé, celého toho řetězce. To znamená, že zaměření se na implementaci monitoring a analýzu této problematiky na evropské úrovni, ale zároveň nezapomínat na odpovědné aktéry na místní a regionální úrovni. To je rovněž velice důležité. Musíme si uvědomit, zahovoříme o lokálních, regionálních či národních projektech. <clears throat> Musíme dodržovat tento rozdíl a zároveň i neformální analýzu toho, jakým způsobem fungovaly jednotlivé evropské projekty, jednotlivé nástroje. Takové cvičení musí být nahlíženo jako konstruktivní řešení zaměření se na výměnu dobrých zkušeností v rámci využívání evropských fondů. Děkuji, ráda bych vám všem připomněla, abyste um, se vyjadřovali velmi stručně. Tohle je první výměna a názoru k tématu a jež, než dám slovo paní Demato, tak vás eh, chci informovat, že eh, eh, požádám pana Polčáka, aby pokračoval s vedením schůze, protože já se setkám tady s, nás, s následujícím hostem, paní městní z Rumunska, a pan Polčák bude pokračovat paní Amato. Máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, řeknu to velice stručně. a, a hm, hned přejdu ke svým návrhům. Tyhle dva nástroje měly zlepšit e, interakci mezi jednotlivými e, správními a teritoriálními úrovněmi a všechny nás by e, zajímalo, jak dobře fungují a jak to jak místní úroveň bude zapojena do těch operačních programů do roku 2017 úmysly těch instrumentů jsou dobré, ale pokud je nebude eh, doprovázet eh, náležité programování nebo analýza eh, programu a potřeb, tak se to možná vrátí jako bumerang vůči regionálním úřadům, které už řeší zásadní problém dnes. Potom k té zprávě výboru regionu k operačním programu. Tam eh, byla kritika, že se nepoužila jasně eh, žádná metodika k zavedení ITI do partnerských dohod. Bylo by tedy dobré, kdyby nám komise mohla dát více informací k tomuto. Potom poslední věc. Možná více než kdy jindy na eh, ten princip partnerství, jehož jsme byli svědky dnes, nebo jak jsme viděli dnes, je jedním eh, ze základů politiky soudržnosti. A je třeba eh, stanovit strategii, eh, podle které se budou řídit místní aktéři. Děkuji, pan Brios. Děkuji, já rád bych poděkoval <clears throat> paní zpravodajce především. Jestli dovolíte, tak v podstatě já předložili stejné argumenty jako minulý týden ve Štrasburku. I ty jsme zavedli právě pro zlepšení teritoriální koheze, soudržnosti. Ovšem vidíme, že je nesmírně obtížné implementovat tento nástroj, je zde veliké riziko toho, že nesplníme tento cíl. Je to nesmírně složitá záležitost, pokud jde o implementaci nástroje IT. Paní Dematy se o tom rovně zmínila. Často se vlastně národní partnery, místní partnery zároveň si vzájemně nedůvěřují a to může kompromitovat celý tento nástroj. Zároveň je se obtížnost implementace tohoto nástroje, protože ta administrativa organizace je nesmírně různorodá mezi národní úrovni, místní úrovni, nejsou zde dostatečné informace ohledně cílu daného projektu. Místní orgány často nejsou ochotny využívat evropské fondy, protože je to nesmírně komplikované a právě proto potřebujeme zásadním způsobem zjednodušit celé postupy. Kritéria, která jsou zde, která se musí plnit, jsou nesmírně přísná často. Co to znamená? Znamená to v reále, že mnoho partnerů se od toho odvrací, nechtějí využívat evropské fondy a právě proto zde je nezbytné určité zjednodušení. Další věc, kterou bych rád zúraznil, je to, že místní orgány často ani nepředkládají takové ty projekty jednotlivým orgánům, které jsou zodpovědní za vedení těchto projektů. Často jsou zde opravdu i termíny hůty, které odrazují od toho, aby vůbec předkládali takové projekty a kolegyně se o tom před chviličkou zmínila. Bohužel jsou zde určité i duplicity, pokud jde o jednotlivé státy a častokrát bohužel se to komplikuje celou tuto situaci, čili skutečně potřebujeme zjednodušovat, zjednodušovat, čili celý ten systém je nesmírně komplikovaný a pokud chceme reagovat na cíle, tak prostě musíme tento systém zjednodušit zásadním způsobem. Děkujeme. Next speaker is... A, nyní pan Falmitl Děkuji, předsedo. Já nejdříve eh, musím eh, poděkovat stínovému zpravodaji panu Jakoviči, eh, respektive o, parlo, omluvit ho. Řeknu to velice stručně. ITI a ESLD jsou nové instrumenty, ale zase na druhou stranu nejsou tak nové protože eh, tady ten přístup Leader Plus, plus byl eh, předchůdcem CLLD eh, v různých měsech tak se s tím experimentovalo s, tam, s tím ITI. Tam jde především o městské regiony, těm to nabízí velké šance. Pokud chcete tedy tvrdé investice z Fondu pro regionální rozvoj, z Fondu soudržnosti. Dá se to kombinovat s sociálním fondum, eh, fondem, například do takových eh, měkčích investic, například do politiky eh, pracovního trhu. Takže vytváříme možnosti, abychom mohli experimentovat. Myslím, že komise by měla také něco takového více povzbuzovat. Pokud se podíváme na zkušenosti z výboru regionu a přečteme si ve stanovisku k partnerským dohodám, že na papíře eh, spousta eh, zemí eh, zvažuje nebo zvažovalo opravdu použití ITI a CLDI, ale členské státy jsou vlastně ty řídící instance a tam ty jsou proti tomu přesouvání na místní úroveň, tak na co se ty instrumenty používají? Takže já doufám, že ta zpráva paní Tomašič eh, eh, vlastně přinese povzbuzení eh, k používání těchto instrumentů, k tomu, aby se to opravdu nasadilo v praxi a také povzbuzení vůči komisi, aby tam, kde je to možné, také povzbuzovala členské státy. Protože ve členských státech opravdu by jim jinak mohla vzít, být za to pravomoc v tomto. Pan eh, Škelec, prosím, a prosím eh, o, o stručnosti. Za 10 minut tady máme eh, paní ministrině. Máme dva řečníky a také chci dát slovo a paní zpravodajce, takže pan Škelec. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokusím se eh, to říct velice stručně. Vítám a eh, zprávu z vlastní iniciativy paní Tomašič. Jsem přesvědčen, že můžeme velice dobře spolupracovat. Jedná se tady o nástroje teritoriální rozvoje. Tam máme velký prostor v rámci politiky soudržnosti. Členské státy se pak mohou v jejich rámci lépe rozvíjet a Unie jako celek také. Jenom naší frakce bych chtěl říct, že Eh, sázíme eh, silně na eh, spolupráci s místními orgány. A kromě toho si myslím, že je pozitivní, že 5% Evropského fondu regionálního rozvoje nebude stačit. Potřebujeme další eh, podporu. Myslím, že by se měly používat jiné instrumenty. To si myslí také ostatně eh, paní zpravodajka Tomašič. Eh, a projednávali jsme to už na zasedání stínových zpravodajů. Nesmíme nadále zvyšovat administrativní překážky, naopak musíme je odstraňovat. Musíme vytvářet kapacity, nebo vzdělávat alespoň, eh, které, tak, aby eh, lidé byli schopni zvládat ty eh, nové instrumenty. A tak vyvoláme investice, které budou podporovat místní růst. Je třeba podporovat místní růst, protože když chceme dosáhnout růstu na regionální úrovni, musí to růst také na místní úrovni. Myslíme si, že nové prostředky, eh, které byly představeny eh, v rámci této zprávy, nás dovedou k cíli. A teď eh, se hlásila paní Breso, takže a já jsem se také hlásil. Já budu mluvit česky. doplnit eh, k tomu konkrétně, co říkala paní eh, zpravodajka, co funguje a co nefunguje, eh, že v rámci CLLD strategii jsou navrhovány postupy bottom-up. Ty sledují místní specifika daného území a navrhují taková opatření, která plně respektují potřeby daného území. Nicméně DG Regio si poněkud jaksi neústupně podle mých informací stojí za tím, že aktivity v rámci e, metody CLLD musí být plně v souladu s obsahem příslušného operačního programu a nemohou být tak podporovány aktivity mimo tyto operační programy. Implementace projektů pak e, není způsobilé k jejich financování. To je tedy zásadní důsledek takovéhoto přístupu. Eh, podle mého názoru CLD strategie mají ale umožňovat i financování projektů a aktivit, eh, které nejsou předdefinované ve standardních operačních programech. V tom je ostatně podstata strategií. Ehm, takže souhlasím s tím, že strategie CLD musí sledovat celkový cíl operačního programu ale určitě ne i ty specifické cíle operačního programu. Jak eh, podle mých informací požaduje eh, DG Regio, eh, jde podle mého názoru o nerespektování místních specifik ten top-down přístup. Tolik tedy můj konkrétní poznatek z toho, co podle mého názoru nefunguje zcela jednoznačně u metody CLLD, tak jak jsou požadovány, požadovány ze strany DG Regio. So, thank you very much. A teď vám děkuji. Tak teď dám uh, eh, slovo eh, paní eh, Tomašič, aby to uh, uzavřela tu debatu. Vám lepa, vrlo krátko. Zahvaljujem se svima na prijedlozima. Děkuji. Takže uh, velice všem děkuji za návrhy. 30. listopadu nebo 1. Eh, prosince se před, budu představovat návrh tady a hlasovat se bude o dva týdny později. Eh, dobrá. A, a teď máme asi tři nebo čtyři minuty, abychom a, eh, dali prostor a, zástupcům komise. Je tady paní Judith Roša. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám e, za celou tu rozpravu. My jsme e, tedy e, položili daleko větší důraz na teritoriální soudržnost a jsou tady nové instrumenty jako IT a CLLD a článek 7 pro trvale udržitelný městský rozvoj. Vždycky je dobré eh, se eh, podívat na zkušenosti a zjistit, co funguje a co v terénu nefunguje. Když musím říci, že teď eh, jsme hodně v rané fázi, takže členské státy i na místní a krajské úřady teprve ty instrumenty zařizují a připravují své místní a regionální strategie. Ráda bych také zdůraznila, že eh, ty předpisy jsou nesmírně flexibilní, pokud jde o implementaci eh, těch instrumentů. A to také to poskytuje možnost implementovat ty eh, instrumenty jednoduše i složitě nebo komplikovaněji. Souhlasím s řadou těch prohlášení ohledně toho, že je třeba omezit byrokracii a vždycky nás zajímají konkrétní připomínky k tomuto. Myslím, že eh, budování kapacit eh, je oblast, kde je třeba eh, společné snahy regionální, národní úrovně i komise. My jsme vytvořili Urban Development Network, které má podporovat místní orgány při implementování strategií podle článku 7. Musíme řešit několik výzev, jako je ten přístup prostřednictvím více fondů, Uvidíme, jak to bude fungovat v terénu členské státy to mohou zkoušet. Ráda bych také eh, přiložila informaci, že příští rok eh, budeme mít dvě studie. Za prvé k článku 7 a ITI. Tam se budeme eh, zajímat kvantitativní stránkou strategii a doufáme, že z toho Eh, raného, rané fáze vývoje budeme moci vyvodit nějakou, eh, nějaké závěry a potom budeme řešit CLLD s eh, čtyřmi generálními ředitelstvími, která je implementují, takže doufujeme, že na konci příštího roku budeme mít nějaké podrobnější výsledky. Děkuji. Děkuji vám. A teď další bod na pořadu jednání a sice eh, výměna názorů eh, s paní Severšajde, ministrní regionálního rozvoje a veřejné zprávy eh, v Rumunsku. Jak víte, náš výbor si zve ministry ze členských států, aby se s námi podělili se s nimi o své zkušenosti s regionální politikou náš výbor byl aktivním spoluzákonodárcem ehm, a spoluutvářel s radou novou generaci ehm, politiky soudržnosti. Teď se tedy zaměřujeme na to, jak se tato politika implementuje. Proto jsem velice ráda, že paní Šajde přijala naše ehm, pozvání a poví se s námi o nedávných zkušenostech Rumunska s politikou soudržnosti i s výzvami eh, při implementaci operačních programů, eh, které koordinuje její ministerstvo. Já paní ministry požádám o úvodní slovo, maximálně 15 minut. A potom eh, dám slovo poslancům, začnou koordinátoři a poslance požádám, aby se omezili do jedné minuty, abychom dnes skončili včas. Ráda bych také eh, zmínila, že eh, politická frakce socialistů navrhla eh, návrh, na všeho paní ministrině jako první a děkujeme vám a budeme pokračovat takto i s dalšími ministry. Paní ministrině, máte slovo. Stimata doamnă prešedinta, stimați... Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Pro mě je velkou ctí, že jste mě pozvali na vaše zasedání a že zde k vám mohu promlouvat na vašem zasedání. Tudíž opravdu vám v tuto chvíli děkuji, srdečně děkuji i také jménem rumunské vlády a také jménem mého pracovního týmu na našem ministerstvu, protože si vážíme vaší podpory v souvislosti s regionálními programy. Ta vaše podpora je pro nás opravdu velmi důležitá a hodnotná. Já tady budu hovořit o opatřeních, eh, pro, která jsou důležitá pro regionální rozvoj. Naším hlavním cílem v rámci regionálního rozvoje je to zajistit, aby Rumunsko bylo konkurence schopným státem, který bude také sociálně soudržný a bude součástí Evropské unie jako plnohodnotný člen. Chceme být tedy konkurenceschopní ve všech oblastech a víme, že je pro nás velmi důležitá soudržnost. A soudržnost znamená, že všichni naši občané budou mít stejný přístup k infrastruktuře a také k veřejným službám. A i z toho důvodu je pro nás opravdu velmi důležité, abychom se soustředili na potřeby našich občanů, jejich komunity, na jejich potřeby a na jejich budoucí eh, projekty. To znamená, musíme a chceme zajistit vyšší blahobyt a také vyšší životní standard. standard. Naše ministerstvo také chce, abychom se drželi co nejvíce tedy těch eh, reálných cílů, abychom byli realističtí a to u všech eh, projektů, které jsou financovány našimi programy, které také zohledňují samozřejmě potřeby našeho státu. A v této souvislosti je třeba říci, že ten stupeň eh, rozvoje eh, Rumunska eh, v podstatě vedl k tomu, že jsme se museli, že jsme opravdu museli využít různé nástroje. Nemohli jsme se soustředit pouze na jeden nástroj. A naším hlavním úkolem, a na to bych se také dnes ráda soustředila, je v podstatě zajistit, nebo tím, ten, ten hlavní cíl je zajistit komplementaritu mezi tím, eh, co je podpora Evropské unie prostřednictvím evropských prostředků a také mezi tím, co dělá rumunský stát a vláda pro eh, regionální rozvoj. Co se týče financování prostřednictvím evropských prostředků, tak tady je třeba říci, že eh, Rumunsko postupuje velmi pragmaticky a účelově v souvislosti tedy s programy pro období 2014 až 2020. Na národní úrovni jsme již přijali příslušná opatření, která mají zajistit správné provádění programu v rámci strukturálních fondů. A tady se specificky chci zmínit o eh, regionálních operativních programech 2000 2007 až 2013. Tady jsme hovořili o 3,9 miliardách euro celkového objemu. V tuto chvíli už naše, eh, naše úroveň absorpce činí 73%, eh, což je v podstatě si už do určité míry splnění eh, cílů. Tady díky této absorpci podporujeme také místní a regionální infrastrukturu. Hovoříme o více jak 500 kilometrech, eh, kilometrech silnic, které byly eh, opraveny. 29 tisíc pracovních míst se nám podařilo vytvořit právě díky těmto prostředkům. Podpořili jsme také opravy škol a tak dále dále. Pro období 2014-2020 můžeme počítat eh, s 6,7 miliardami euro a tyto peníze budou samozřejmě rozděleny, rozděleny mezi 11, 7, eh, mezi 11 tematických cílů Evropské unie. Tudíž opět budeme hovořit o vedlejších silnicích, které budou opravovány, budeme podporovat energetickou účinnost, dopravní propojenost, sociální infrastrukturu, budeme také samozřejmě se opět zaměřovat na oblast zdravotnictví a školství. A to, co je tady nové, možná na úrovni operačních programů pro období 2014 až 2020, eh, chceme také vytvořit v podstatě takovou eh, v podstatě chceme obnovit kata, eh, fungování našeho katastru, to znamená, tady hovoříme o novém, o novém uspořádání. Tak a co jsme se naučili, nebo jak jsme se ponaučili v rámci té, eh, toho posledního plánovacího období. Eh, tady eh, mám na mysli hlavně zjednodušení těch celých správních administrativních procesů. My jsme se účastnili mnoho jednání se zástupci komise a my jsme se snažili ponaučit z našich minulých chyb. To bylo v podstatě pro nás to nejdůležitější tuto chvíli se nám daří provádět většinu projektů daleko rychleji, nebo vůbec jak si je uvádět eh, v život daleko rychleji, než eh, tomu bylo eh, v tom minulém plánovacím období. A co to přesně znamená? Znamená to, že příjemci, kteří tady budou mít prospěch z těchto programů, nebudou muset čekat tak dlouho, jako tomu bylo v minulosti. To znamená, že ten systém vyplácení podpor bude fungovat daleko, nebo již funguje daleko rychleji. Jde tedy o systém, který je velmi podobný tomu minulému, ale samozřejmě říkám, že jsme se ponoučili z těch minulých chyb, které se týkaly tedy hlavně provádění a i díky tomu tedy očekáváme, že to provádění v tomto období bude daleko jednodušší. Kromě tedy těch regionálních operačních programů chci také v rámci tohoto výboru hovořit také ještě o další věci. Naše ministerstvo řídí také dalších 12 programů, které se týkají územní spolupráce a ty počítají s prostředky ve výši 1,7 miliard euro. A i tady mohu hovořit o velmi úspěšném eh, příkladu a jde o spolupráci mezi Rumunskem a Bulharskem. Tady také můžeme hovořit o úrovni absorpce ve výši 73%. Já jsem již o tom hovořila, že tady prostřednictvím školstvím, nebo kromě těch operačních a regionálních programů využíváme jako doplňkové prostředky také národní programy rumunské vlády pro regionální rozvoj, což jsou programy, které tady vznikly na poput rumunské vlády a jejich cílem je opět podpora regionální infrastruktury. A to samozřejmě na celostátní, celonárodní úrovni. Kromě tedy tohoto, kromě těchto regionálních operačních programů, které jsou financovány, chci říct, tak eh, například tento druhý program eh, podporuje stavbu silnic, škol, eh, také pomáhá, jak se zajistit Eh, lepší eh, poskytování vody a tak dále. Tudíž je velmi dobré, že můžeme tyto dva nástroje propojit a díky tedy tomuto propojení také dochází k velmi harmonickému rozvoji na místní a regionální úrovni. Co bych si ještě přála v souvislosti s naší další spoluprácí? Já bych byla ráda, kdyby naše spolupráce byla co nej, nejvíce otevřená, kdybychom také spolupracovali eh, také společ, spolupracovali tady i v rámci naší společné spolupráce s dalšími evropskými institucemi, jak je komise, eh, rada a tak dále. A samozřejmě jde o co nejefektivnější využívání eh, prostředků, které které máme k dispozici. Je třeba, aby všechny ty programy se také velmi dobře přizpůsobovaly té perspektivě rozvoje, která byla stanovena na úrovni EU. A v této souvislosti si myslím, že by bylo velmi smysluplné, kdybychom se také pravidelně setkávali. Dnes mám tady tu velkou čest, že zde s vámi mohu hovořit, ale bylo bylo velmi dobré, kdyby všichni ministři, kteří jsou zodpovědní za regionální rozvoj, se mohli pravidelně stýkat a jednat a to na úrovni generálního ředitelství pro regionální rozvoj. Já jsem si jistá, že Rumunsko v tuto chvíli má k dispozici důležitý potenciál, který mu umožní co nejlépe, jak je to jen možné, využívat evropské prostředky a jsem si jistá, že budeme moci podpořit tady blahobyt a životní standard našich eh, občanů a e, my jako veřejná zpráva uděláme všechno pro to, abychom těchto cílů dosáhli. Já vám tady velmi srdečně děkuji a chci vám říct, že jsem velmi ráda, že jste mě k sobě pozvali. Děkujeme, děkujeme, milá paní ministrině. Děkujeme. Já jsem opravdu nesmírně potěšená tím, že agenda vašeho ministerstva, řízení kohezních fondů, je v podstatě agendou, která odpovídá i naší agendě, našeho regionálního výboru. Toto jsou problémy, kterým se věnujeme a proto jsem ráda, že i v terénu se těmto problémům vaše ministerstvo věnuje. Takže, dámy a pánové, zahájím koordinátory. Prosím, paní Krel má slovo jako první. Děkuji paní eh, předsedkyně, milá paní ministrině. Eh, já jsem velice ráda, eh, že zde jsem velice ráda, že vás zde dnes můžeme přivítat. My jsme se setkali už v Bukurešti. My jsem úřadu nemáte lehkou úlohu. A samozřejmě eh, musíte eh, řešit celou eh, řadu záležitostí a jsem ráda, že se teď podařilo zvýšit úroveň absorpce na 63% v posledním období. Pořád to není 100%, ale myslím si, že to je ta správná cesta a přeji vám ve vaší práci opravdu hodně úspěchu. Paní předsedkyně již eh, řekla, že eh, my eh, tady řešíme podobné záležitosti na našem výboru. Abych se ráda k jedné vrátila. Dnes odpoledne tady budeme mít slyšení k zjednodušení politiky soudržnosti a já mě by velice zajímalo, byste nám ještě jednou mohla vysvětlit, co jste v Rumunsku uspořádali, tak abyste zjednodušili správní řízení a zjednodušili eh, systém výplat. Kdybyste to mohla říci ještě podrobněji, bylo by to nesmírně eh, zajímavé i pro naši práci. Jak víte, tak v komisi existuje skupina na vysoké úrovni eh, právě pro zjednodušování, na které by se to hodilo. Za druhé, výslovně vítám že eh, říkáte, že ministři odpovědní eh, za eh, regionální politiku by se měli pravidelně setkávat. To my tady léta už požadujeme parlamentu, že by měla existovat ministerská rada k regionální politice. Doposud se nám to nepodařilo, ale možná, že v, za příštího předsednictví se můžeme pokusit, protože za stávajícího předsednictví se to bohužel opět nepodařilo aby eh, tady eh, byla příslušná setkání. Myslím si přesto, že to je to odpovědnost. A potom ještě poslední otázka, kterou bych si dovolila připojit. V Evropské unii, v Evropském parlamentu eh, jsme tady schválili takzvaný Junckerův plán. Mohla byste nám již říci, jak prostředky, které jsou prostřednictvím tohoto plánu k dispozici, se eh, budou eh, používat na doplnění prostředků ze strukturálních fondů a jaký efekt to by mohlo mít pro eh, celou vaši zemi. Děkuji. Děkuji. Děkujeme. Pan Jakovčič má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. I chtěl bych zachválit se gospoži. Děkuji vám a také paní ministrině že eh, přijel eh, na naše pozvání k této výměně názoru. Vaše eh, názory jsou pro nás důležité. Chceme slyšet, jaké problémy jsou ve členských státech. Proto vaše úvodní slova pro nás byla tak důležitá. Já jsem vás pozorně vyslechl a rád bych se vás teď zeptal na následující ženských státech, v těch nových, pravděpodobně eh, je tohle hodně podobné, ale rád bych eh, slyšel váš eh, názor. Absorční problém je opravdu velký, pořád přetrvává. Jako bývalý starosta historického regionu musím říct, že jeden z hlavních problémů spočívá v tom, že chybí finanční, kapacity financování na regionální úrovni. Proto otázka centralizace i decentralizace se vůbec eh, mm, netýká eh, úrovně eh, regionů. Tam, nebo nejenom tam, ale tam je problém s prostředky. Bulharsko, Chorvatsko a další a Rumunsko pravděpodobně potřebují eh, hodně peněz eh, ke zlepšení vlastní infrastruktury. A regiony musí vědět, na co vydávat peníze, ale pokud vím z vlastní zkušenosti, eh, asi deset let staré, decentralizace je tady trochu problém. Takže znal bych rád Váš názor. Myslíte si, že eh, regiony v Rumunsku mají dostatečnou kapacitu a mohou eh, doplnit to, co přichází eh, regionálními fondy? Děkuji a teď paní Damato. Grazie, grazie per essere venuta. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A ráda bych poděkovala paní ministrině za to, že mezi nás dneska přišla. Přišla, jestli dovolíte, jeden dotaz, takový praktický dotaz zda byste mohla uvést příklady určitých problémů, překážek, potíží, se kterými jste se setkala, nebo vůbec i vaše země v nedávné době, jakožto jedna z těch novějších zemí EU. Děkujeme. Pan Bruan má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji za slova, děkuji rovněž paní ministrině za její příspěvek. Před chviličkou jste hovořila o nedostatečném zjednodušení, o problému v této oblasti. Mohla byste uvést určité příklady. Hovořila jste o tom, že samozřejmě, pokud chceme být účinnější v tom následujícím období 2014-2020, tak se musíme vyvarovat chyb, který jsme se dopustili. Děkujeme. A nyní paní Tomášič. Hvala vám lepa, gospođo ministrice. Eh, znám i z našeho zkušenosti, že není lako přijít. Děkuji, eh, paní ministrině. Eh, z vlastní zkušenosti vím, že není snadné přejít z jednoho systému na druhý. To celé je potom velmi obtížné a proto bych se rád dověděla, v čem spočívá ten největší problém. Ve spolupráci mezi státu, regiony a městy. A pokud máte nějaké e, řešení, tak co byste doporučovali nám jako e, komunistickým státům? Děkuji, pan Saler. Děkuji, e, paní předsedkyně. Před dvěma a půl lety, nebo třemi lety, jsme vycestovali s delegací do Rumunska a byli jsme v Temešváru ale také na rumunsko-bulharské hranici na Dunaji. A tam jsme slyšeli, že stížnosti na decentralizaci a regionalizaci a přenesení odpovědnosti i pro regiony v Rumunsku. Pokud je o návrhy na projekty eh, a jejich implementaci, eh, že nic takového eh, neprošlo. Strukturální politika a je také regionální politika a jde vlastně o to, o delegaci těch odpovědností na regiony, aby regiony eh, ve vlastní odpovědnosti mohly provádět eh, projekty. Tehdy eh, rumunská vláda měla připravený zákon o regionalizaci a decentralizaci zprávy. Do jaké míry jste postoupili a mají teď eh, regiony v novém období větší vliv na vytváření eh, programu i operačních programů než v předchozím období. Ivan. Eh, Děkuji, paní Reňské má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, a zároveň za naší stranu. Jsme nesmírně vděční za tuto vaši návštěvu. Je velice důležité, abychom měli možnost diskutovat přímo s lidmi, kteří implementují to, o čem my se rozhodujeme. Takže děkujeme za to, že jste mezi nás přišla. Pokud je o implementaci, tam budu následovat. Předchozí otázku říla se o tom, že ta absorpční kapacita je u vás asi 63%, proto se chci zeptat, jak jaký typ pomoci očekáváte ze strany EU, ze strany komise, aby došlo k navýšení této absorpční kapacity. A druhá otázka, já zastupuji zelené, pokud jde o klimatické cíle, tam mám dotaz, víte, že tam vyčlenujeme investice, které jsou šetrné k životnímu prostředí, hovořila jste o budování silnic. Zvažujete například i o udržitelném transportu, investice do železnic, energetická efektivita, účinnost. Je to něco, co zvažujete v oblasti dopravy? A poslední otázka. Dneska budeme hlasovat o zprávě ohledně marginalizovaných komunit, začlenování těchto komunit do politiky soudržnosti. Víme, že v Rumunsku žije veliká romská menšina, jistě i jiné marginalizované komunity. Co děláte pro inkluzi těchto komunit, aby mohli rovněž těžit z regionálních a jiných fondů, které má Rumunsko k dispozici. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Polčák má dotaz? Vlastně, eh, já jsem měl připravenou otázku stejnou, kterou položil pan kolega Celer, to znamená o zapojení eh, místních komunit do rozhodování nebo i místních regionálních autorit do rozhodování eh, při čerpání evropských fondů. A proto bych mm, se zeptal trochu jinak. Česká republika taky nepatří k těm státům, které mají bezproblémové čerpání, spíše naopak Eh, z té kvóty, která byla mm, ČR na období do konce roku 2013 vyčleněna, to bylo 26,5 miliardy euro, to vypadá, že nevyčerpáme částku něco kolem 2,5 miliardy, což jsou vlastně, je to asi 10% té přidělené alokace. Eh, vy už máte i nějaký jakoby, mm, jaksi předpoklad, jak se vám tedy podaří či nepodaří ve finále eh, ta přidělená částka vyčerpat? Máte nějakou konkrétní už představu, kolik by to závěrečné číslo mělo být v případě Rumunska? Děkuji. The next question from me. Děkujeme. A nyní ještě pan Aremon. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážená paní ministrině, ono eh, zní moudře eh, hovořit o utváření budoucnosti, ale eh, když se podíváme na zprávu o finančních zájmech z roku 2014, tak Rumunsko, pokud jde o podvody, má 25 ohlášených případů v politice soudržnosti a 33 nesrovnalostí. To je ve srovnání s ostatními zeměmi docela dost. Má vaše vláda nějaký plán v roce 2015 dosáhnout eh, lepších čísel, eh, čili méně eh, podvodů a nesrovnalostí? Děkuji. Děkuji. A možná poslední otázku, pan Buda. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A rovněž bych rád poděkoval paní ministrině za to, že mezi nás přišla. Velice stručně jeden dotaz. A decentralizace, administrativní decentralizace v Rumunsku. Mohlo by to vést rovněž k lepší absorpční kapacitě. Je tomu tak? Máme zde 44 různých okrsků, které představují veliký problém při absorpci nebo absorpční kapacitě evropských fondů. Proto bych se rád zeptal, zda vláda zvažuje určitě nové rozdělení této, na této administrativní úrovni, tak aby došlo ke zlepšení absorpční kapacity. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Tím jsme dokončili kolo otázek a nyní se obracím na paní ministrini, prosím o odpovědi. Toto byly skutečně nesmírně zajímavé dotazy. Vidíme, že opravdu pracujeme na stejné agendě, stejnou agendu plníme, jakož i vaše ministerstva. Prosím. Děkuji. Děkuji za všechny otázky, které jste položili. Ano, ano, je pravda, že jste položili velmi zajímavé otázky a já se vynasnažím odpovědět na všechny otázky, schromáždit je tak trošičku do tematických celků, tak abych eh, nepřekročila svou řečnickou dobu. Takže začneme otázkou zjednodušení procesu zjednodušování. A řeknu tedy, jaká opatření jsme přijali ve srovnání s tím minulým obdobím 2007-2013 je tomu tedy tak v tuto chvíli, že co se týče technické infrastruktury, tak tady to ukončení projektu, vlastně po ukončení projektu se bude zkoumat hlavně otázka proveditelnosti, protože projekty infrastruktury musí jaksi projít různými fázemi před těmi, než jsou eh, tedy uvedeny v život. To znamená, že nejdříve je třeba provést studie proveditelnosti, poté je třeba se podívat na prognózy v souvislosti s investicemi, e, ta studie proveditelnosti to ještě lépe vyčíslí a potom se, poté se zabýváme těmi podrobnostmi a detaily. A díky tomuto tedy nebo toto vedlo v roce 2007 až 2013 k tomu, že ta přípravná fáze vlastně trvala skoro dva roky. Tudíž od té doby, než jak se byla předložena e, žádost, až po podepsání, to trvalo až dva roky u některých projektů, než se tady prošlo všemi těmito fázemi. Tudíž e, tady v tuto chvíli hovoříme o možnosti zkrácení na tři až čtyři měsíce, ale pokusíme se také jaksi z, z, daleko víc zrychlit tu etapu hodnocení. To znamená, že v tuto chvíli už máme vypracované pokyny pro podávání žádostí. E, v oblasti tedy hodnocení a návštěv in situ a přeskumu podmínek se snažíme, jak si už v tuto chvíli odhadovat, jak rychle by se tedy ten žadatel mohl dostat e, k těm finančním prostředkům. Celá tato fáze by měla být daleko rychlejší vlastně od toho eh, ukončení té studie eh, proveditelnosti. Všechny tyto prvky, všechny ty další následující prvky by měly eh, fungovat daleko rychleji, ne déle jak jeden měsíc. Co se týče těch smluv a dohod o financování, tak ty by měly splňovat nějaký standardní formát. Vše tedy, co je tedy financováno z těch regionálních eh, programů. Ať už se jedná o rekonstrukci či stavbu školy nebo eh, rekonstrukci či stavbu silnic. Rumunská vláda také odsouhlasila a přijala nové zákony v souvislosti se veřejnými akvizicemi a tím se také dostávám k té otázce těch problémů. Vy jste se ptali, se kterými největšími problémy jsme se setkávali v období 2007-2013. Šlo hlavně tady o oblast veřejných akvizic. Takže tady k tomu z tohoto důvodu jsme v tuto chvíli přijali nový zákon, který celý tento proces zjednodušuje a také zprůhledňuje, tedy vše, co se týká těch veřejných akvizic. Další Další opatření, které chceme přijmout, a tím se vlastně dotknu několika otázek, které zde zazněly, tak eh, tady jde o zjednodušení mechanismu pro žádosti o financování. Když jsem se eh, dostala na ministerstvo v roce 2012, tak tomu bylo tak, že operační regionální programy měly 12% absorpční míru. A v průběhu je jednoho roku se nám podařilo, tedy společně s mým týmem, se nám podařilo tuto absorb tuto absorpční míru navýšit na 45 až 50 A jak se nám to podařilo? Jaká byla hlavní příčina tohoto úspěcha, úspěchu? Či proč ta absorpce byla tak nízká předtím? Vycházelo to z toho mechanismu, který řídil právě žádosti o finanční prostředky, protože většinou, většina žadatelů byly, byla veři, z veřejné zprávy, to znamená šlo o školy, o radnice a o další veřejné úřady. A velká část, velká část z vás ví, jak tyto mechanismy eh, fungují. A víte, jak, jak tedy je třeba žádat o prostředky z evropských programů. Je třeba v první řadě něco zaplatit, je třeba také potvrdit, že tedy ta první platba byla provadena. A to znamená, že musí proběhnout nějaká platba a všechno to musí být eh, co nejefektivnější. To znamená, že Mm, já jako příjemce evropských fondů musím nejdříve prokázat, že mám nějaké prostředky. Poté se mohu obrátit na veřejnou zprávu a poté se tedy tato zpráva obrací na generální ředitelství eh, regio a poté tedy dojde k pro, o, dojde ke zpětnému proplacení těchto prvotních prostředků. To ale všechno trvá 6 až 8 měsíců, než ty peníze eh, dostanete zpátky. A právě tady docházelo k tomu, že spousta veřejných eh, subjektů vlastně eh, byla úplně bez peněz a to byl velký problém. A já jsem se rozhodla si něco udělat. To znamená, že jsme zprovoznili mechanismus právě pro proplácení těchto prostředků prvků. A proto jsme využili v podstatě takový jaksi nárazník z našich národních prostředků, tak aby ty subjekty, ti žadatelé nemuseli ty tu první platbu vlastně platit z vlastních prostředků, ale mohli se uchýlit tedy k té možnosti, že tyto první prostředky, ta první platba byla vyplacena z, tohoto, eh, z těchto eh, veřejných peněz. My jsme tedy začali postupovat eh, takto, to znamená, že ta, ten problém v podstatě v tuto chvíli už nebyl u těch žadatelů, ale u rumunské vlády, nebo rumunská vláda se vlastně rozhodla tento problém nějakým způsobem řešit a převzít zodpovědnost za ty, tu první platbu. A to je něco, eh, co jsme se naučili, nebo jak jsme se poučili, jak se z těch eh, chyb či problémů z toho prvního eh, období 2007-2013. A v tuto chvíli chceme tento mechanismus nasadit i u dalších oblastí, u dalších operačních problémů a chceme tento mechanismus využívat také tedy v tom dalším období, v tom současném období 2014 a 2020. Dále se položili Další otázky, které se týkaly regionalizace, decentralizace a jakým způsobem tedy tyto procesy vůbec probíhaly. Ministerstvo pro regionální rozvoj je tím příslušným ministerstvem a my jsme se tedy snažili nějakým způsobem tyto mechanismy nastavit. Regionalizace v Rumunsku je zcela nezbytným procesem, který je nepochybně dobrý pro všechny naše naše regiony. Tento proces regionalizace se nám musí povést. A to by ale také znamenalo, že ty současné eh, regiony musí mít samozřejmě eh, právní subjektivitu a proto ale také musí být pozměněna eh, rumunská ústava. A na schválení těchto ústavních změn se stále ještě čeká, tedy ten návrh je v tuto chvíli v parlamentu. To je dosti jaksi složitý proces, to znamená, um, jaksi změna prostřednictvím jaksi parlamentního hlasování může vést až eh, k referendu, tudíž je to dosti komplikované. Nicméně to, co se nám již povedlo, je to, že regionální a místní eh, programy jsou už řízeny centrálním způsobem. Existuje ta, ta možnost toho centrálního řízení. V Rumunsku máme osm hlavních regionů a ty mají k dispozici takzvanou Radu pro regionální rozvoj, ve které sedí zástup zástupci z regionální úrovně, to znamená, že to jsou zástupci eh, radnic, eh, obchodních eh, komor, neziskových organizací a tak dále. Tudíž ten, tato rada pro um, regionální rozvoj vypracovává strategie pro regionální eh, rozvoj. To znamená, že stanoví příslušné priority, vypracuje investiční plán tak, aby regionální a operační programy se mohly opírat o tyto strategie regionálního rozvoje a to i eh, jaksi v této situaci, kdy stále ještě jaksi to hlavní rozhodování je na centrální úrovni, co se týče tedy financování. Nicméně ty potřeby jsou stanovovány těmi místními orgány na úrovni regionální. Co se týče Junckerova plánu, my tuto iniciativu vítáme. Naše ministerstvo, stejně jako všechna všechna další příslušná ministerstva eh, se tu velmi angažovala. To znamená, že šlo o identifikaci těch nejlepších projektů, které mají zajistit ten nejlepší rozvoj našeho státu. A tímto se dotknu další otázky, která zde padla. Ano, potřebujeme samozřejmě další prostředky, potřebujeme ještě daleko více prostředků, než ty prostředky, které jsme doposavat získali skrze operační programy. Ano, eh, Junckerův plán může být součástí toho řešení, eh, může to být tedy součást eh, toho řešení, které pokryje ty současné problémy. A díky tomuto plánu možná se nám podaří spolufinancovat větší projekty, což by bylo dobré a znamenalo by to, že státní eh, rozpočet by mohl financovat ještě další věci, protože část státního rozpočtu, který byl tedy zodpovědný za tyto velké projekty, může tedy doplnit ještě projekty, které jsou v tuto chvíli jaksi na pořadu dne na regionální a místní úrovni. To znamená, že části jsou to opravdu obrovské projekty, které zde mám na mysli i v rámci tedy Junckerova plánu kromě toho bych byla opravdu velmi ráda, kdybychom mohli opravdu organizovat třeba i neformální setkání všech ministrů zodpovědných za regionální eh, rozvoj. Bylo by skvělé, kdybychom eh, tuto eh, tu příležitost pro výměnu názorů měli častěji, i třeba, s, třeba i s vaším výborem Regio. Já už 25 let pracuji pro veřejnou zprávu a to v oblasti tedy evropských fondů fondů eh, se se tedy angažuji více jak 15 let, se už tedy zabývám o, otázkou regionálního rozvoje. Ale opravdu si myslím, že takováto výměna názorů a zkušeností je opravdu extrémně smysluplná, protože můžeme hovořit eh, také o našich úspěších a o našich zkušenostech. Já jsem dneska také hovořila o tom, jak tady vypadá ta situace v souvislosti s komplementaritou a také s eh, procesem zjednodušování v oblasti plateb. A jsem si jistá, že mm, toho můžeme dosáhnout také daleko více a mohli bychom si vyměnit názory, které možná nám všem pomohou zvýšit eh, míru absorce A samozřejmě by bylo velmi dobré, a je dobré, že můžeme počítat s podporou generálního ředitelství Regio a jsem si jistá, že v rámci takovéto spolupráce budeme moci naše procesy i nadále zlepšovat. Můžeme vypracovat pokyny, různé pokyny pro různé procesy a projekty a já si myslím, že komise stejně jako vy si můžete být jistí, jistí tím, že Rumunsko opravdu dobře spravuje a řídí evropské prostředky a tímto se dostávám té otázce, která zde zazněla, zdali tedy existuje nějaký masterplan a zdali nějakým způsobem můžeme zamezit těm podvodům a nesrovnalostem. K tomu mohu říci, následující. E, Rumunsko vypracovalo předpisy, které se týkají právě nesrovnalostí v souvislosti s evropskými prostředky. Tudíž e, co ve chvíli, kdy tedy se na něco takového přijme, budou uvaleny, tedy se, se, ve chvíli, kdy se na něco takového přijde, tak budou uvaleny sankce. E, tudíž chceme zajistit, že opravdu všechno bude probíhat e, řádně, legálně. Ono to není samozřejmě jednoduché, ani u nás to nebylo jednoduché. Například v oblasti veřejných eh, akvizic jsme měli systém, u něhož jsme museli, nebo jsme přišli na to, že jaksi ne všechny procesy v rámci eh, těchto projektů neodpovídají evropským normám a standardům což samozřejmě pro příjemce těchto projektů znamenalo, že ne že ne vždy to bylo jednoduše akceptovatelné, protože velmi často jak si ty prostředky, které měly eh, dostat, byly zásadně sníženy, někdy až o 25%. Ale k tomu mohu říci ještě následující. Já tedy nevím, zda to bylo úspěšné opatření či ne, ale rozhodně to bylo velmi eh, úspěšné v souvislosti s, tedy s tím celkovým prováděním projektu. A chci říci, na úrovni projektu s evropskými fondy je tomu tak, že velmi často ti, kteří mají prospěch z těchto prostředků jsou zástupci místních a regionálních orgánů. Ti ale nevždy mají dostatečné kapacity na řádné provádění. A v tuto chvíli existuje již Národní úřad pro veřejné akvizice a tento úřad provedl přeskum, hodnocení a analýzu podmínek, které existovaly právě v souvislosti s takovýmito projekty a s takovýmito žádostmi a po tomto přeskumu rozhodl tedy o přijetí či zamítnutí a v rámci tady tohoto procesu eh, byly, byly tedy také odhaleny některé nesrovnalosti. Došlo poté k té korektuře o 25%, tudíž všechny různé úřady nejdříve provedly analýzu a přeskum předtím, než eh, dali zelenou. Rumunská vláda poté tedy se udělá všechno pro to, aby podpořila ty žadatele a nasměřovaly ty prostředky tam, kde bylo jasné, že všechny, že jak si ta zelená byla udělena na všech úrovních přeskumu. Protože předtím tomu bylo tak, že naše předpisy ne zcela eh, odpovídaly evropským předpisům a to bylo to problémem. Takže tím jsme se snažili podpořit právě regionální a místní subjekty. A teď možná ještě k těm vyloučeným komunitám. My jsme vypracovali studii ve spolupráci se světovými odborníky a v rámci této studie byla vypracována mapa jaksi umístění všech eh, vyloučených komunit. Není to jaksi mapa, která by vycházela pouze jaksi, z z chudoby, ale je to mapa, která zohledňuje různé aspekty a je to mapa, která je velmi podrobná, to znamená, že se na ní objevují i dokonce jednotlivé ulice, jednotlivé čtvrti, ve kterých k vylučování dochází a tady hovoříme samozřejmě o rozvoji občanské eh, společnosti, kterou můžeme podporovat v budoucnosti i prostřednictvím nových vládních programů, které se soustředují právě na tyto vyloučené komunity, specificky tedy velmi často také na eh, romské komunity. To znamená, že existují již národní eh, státní programy rumunské vlády, jejichž cílem je zajistit stejné zacházení se všemi vyloučenými eh, komunitami. Tady eh, nehovoříme pouze tedy o Romech, ale i jiných eh, Rumunech, to znamená, že tady nechceme jak si se řídit eh, pouze nějakými etnickými principy, ale eh, jde tady o to pomoci opravdu všem, všem částem společnosti nebo všem skupinám eh, společenským, které se ocitají z různých důvodů na okraji společnosti. Podívám se, zdali jsem ještě na něco nezapomněla náhodou. A Vidím, že je tady ještě jedna otázka, která se týká propojení regionálních a centrálních eh, subjektů právě v souvislosti eh, se snahou navýšit míru absorpce. Já už jsem o tom eh, hovořila. Já jsem říkala, že ta centrál, ten centrální subjekt, ten centrální úřad vlastně pracuje v rámci ministerstva, či spadá pod ministerstvo regionálního rozvoje ale nehovoří nebo nestanovuje potřeby které jsou identifikovány na regionální úrovni. To jsou zástupci regionálních a místních úřadů, protože oni rozhodují o tom, co je důležité pro jejich vlastní eh, region. To znamená, že tady samozřejmě vycházíme z těch eh, tematických cílů, které byly stanoveny na eh, úrovni EU, e ale jde opravdu o to zaměřit se na ty místní a regionální potřeby. Děkuji, myslím si, že jste odpověděla na všechny otázky. Děkujeme, děkujeme za váš příspěvek, za vaši návštěvu. Budeme si pamatovat vaši poznámku ohledně pravidelnějších schůzek s ministry zodpovědnými za regionální rozvoj na území členských států a doufám, že v tomto duchu bude pokračovat i s jinými ministry v těchto schůzích. Děkujeme ještě jednou a hodně štěstí ve vaší práci v Rumunsku opravdu věříme, že budeme mít příležitost se opět sejít, když za několik let budete moci informovat náš výbor o tom, jak se skutečně těmto politikám v Rumunsku úžasně daří. Děkujeme, děkujeme za celý náš výbor. Okay, dear ladies and gentlemen. Dámy a pánové, Pokračujeme v našem dnešním programu. A nyní to bude hlasování. Ptám se, zda máte všichni připraveny své hlasovací karty. Dnes budeme hlasovat o zprávě, která se týká politiky soudržnosti a marginalizovaných komunit. Tato legislativa poskytuje finanční pomoc pro deprivované komunity v městských a venkovských oblastech, především fyzická, ekonomická, sociální regenerace, která je důležitá v obou těchto oblastech a spadá to do oblasti fondu ERDF. E. Teritoriální přístup období 2014-2020 tohoto programovacího období představuje další příležitosti pro návrh, implementaci integrovaných teritoriálních investic a samozřejmě i nástroje v rámci CLD, v rámci marginalizovaných komunit. Paní Rentkin je naše zpravodajka, předložila návrh zprávy v našem výboru v březnu letošního roku 22. července byl deadline pro pozměňovací návrhy, kterých bylo předloženo 240. Máme zde stanoviska rovněž od dvou dalších parlamentních výborů, výboru EMPO a výboru FAM. Spravodajka navrhuje několik kompromisních pozměňovacích návrhů. Paní zpravodajko, chtěla byste velice stručně ještě prezentovat tento váš návrh, nebo můžeme hlasovat? Pouze jsem chtěla poděkovat paní předsedkyně všem kolegům za spolupráci a doufám, že tato zpráva bude nyní opravdu zájmu nás všech a že bude dneska schválená. Paní Krell, Paní předsedkyně, eh, je mi to hrozně líto, ale eh, v programu bylo vyznačeno, že budeme eh, hlasovat o 11.40 a naši poslanci tady ještě nejsou všichni. Já bych opravdu ráda poprosila alespoň o pětiminutovou pauzu, aby kolegové mohli dorazit. Já bych byla opravdu ráda, aby tady naši všichni byli. Right. I... Jistě, jistě, máte naprostou pravdu, paní kolegyně. Já jsem ano, byla možná příliš přísná u toho časového harmonogramu, takže skutečně ano, bylo to naplánováno na 11.45 minut, proč ne, uděláme si přestávku. <laughs> Ladies and gentlemen, I think all of us... Dámy a pánové, myslím, že už jsme všichni. Jsme všichni, všichni poslanci. Výborně, vítám vás. Toto je opravdu důležité, abychom dodrželi časový harmonogram. Dnešní schůze začínáme proto hlasovat. Začínáme hlasovat o zprávě, která se týká politiky soudržnosti a marginalizovaných komunit zpravodajkou je paní Reintke. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis dvě. Prosím, paní Rindke, velice stručně, paní předsedkyně, zde máme chybu na hlasovacím seznamu ve druhé části. Se hovoří především situace, v angličtině in particular the situation, a na 18. stránce je to již um, změněno, je tam slovo including a ne in particular, takže to je pouze technická záležitost. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Takže hlasujeme ve dvou částech. Děkujeme za toto objasnění ohledně druhé části, protože to se týkalo, ano, druhé části, dobře, výborně. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kompromis dvě. První část. Pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis dvě, druhá část. Pro. Proti zdrželi se, přijato. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5. Je to hlasování po částech. První část kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, paní předsedkyně. Ověřujeme druhou část kompromisního návrhu číslo 5. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme to. Ověříme 98. Elektronické hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Devadesát devět. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuta. Sto pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Návrh 100 ověříme elektronicky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 112. Pro. Proti zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Nejsem si jistá, říká paní předsedající, neviděla jsem ruce, takže jedenáctka. Kompromis 11, elektronicky hlasujeme nyní. Končím hlasování.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 proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 185 pro, proti, zdrželi se, ověříme ověříme elektronicky návrh 185. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27. Pro, 27. pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní návrh číslo 1. Někdo proti tomuto návrhu? Ne? Je někdo proti? Dobře. Hlasujeme o ústním návrhu číslo 1. Kdo je <clears throat> pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 206. Pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit. Návrh 206 Ověřujeme elektronicky. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 208 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 208. Ověřujeme elektronicky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. <clears throat> Zamítnuto. Číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička, pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Osmička, ověříme elektronicky, zahájí hlasování. Teď, nyní je to. Zahajujeme hlasování ukončím hlasování. Zamítnuto. Ano, jedním hlasem. Devítka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? 24. Ověřujeme elektronicky. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Kompromis 30. Pro. Proti. Zdrželi se.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 zdrželi se, přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. <clears throat> 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní jsou to návrhy výboru EMPO. Návrh A pro, proti, zdrželi se, přijato. B pro, proti, zdrželi se, přijato se pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to přijali. Chcete to ověřit? Ne? Přijato. D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo jedna. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři pro, proti, zdrželi se. Uvěříme to. Čtyřka. Výboru EMPL, elektronické hlasování, můžeme hlasovat. Končí hlasování. Přijato. Šestka. Návrh šest. Pětka odpadla. Takže šestka. Kde je pro? proti, zdrželi se přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, uvěříme to. Devítka. Elektronické hlasování, zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Desítka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Jedenáctka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvanáctka pro. Proti. Zdrželi se Přijato. Třináctka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtrnáctka a patnáctka nám odpadly. Šestnáctka. Šestnáct. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmnáctka nám odpadla. Osmnáctka. Pro. Proti zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacet jednička. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvacet dvojka. Pro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 Končím hlasování. Zamítnuto. 26, 27, a pardon, Dobře, přijato. 27, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato. Teď eh, návrhy eh, výboru pro eh, ženská práva a rovnost pohlaví. A kdo je pro? Kdo je proti? Zdá se mi, že je to přijato. Takže uh, námět A za hlasování. Končím hlasování přijato. B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Musíme uvěřit. Takže eh, doporučení A. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. F. Kdo je proti? Kdo je proti? Přijato. G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Aha. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pardon, zamítnuto. G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. K. Kdo je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo jedna. Doporučení jedna. Pardon, jednička odpadá, omlouvá se paní předsedkyně. Takže eh, číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo tři. Hm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme ověřit. Číslo tři ověřujeme. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to taky jasně odmítnuté, omlouvám se. Já tady A číslo čtyři. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nebo zamítnuto. Číslo pět. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme ověřit. je číslo 6. Elektronicky hlasujeme za vyhlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 7. Kdo je pro?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 o zprávě elektronicky zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A zpráva byla přijata. Blahopřeji. Dělám vám všem mnohokrát děkuji a nyní můžeme pokračovat s zasedáním koordinátorům in kamera. poprosím vás, abyste opustili místnost, pokud